Vážené dámy, vážení pánové. Dobré ráno. Na začátku našeho druhého dne chci omluvit ještě jednou kolegu Lenera, který se nemůže bohužel dnes účastnit a tím se dostávám hned k pořadu jednání. A pokud je o koordinátory, tam nemám eh, žádnou zprávu, protože to proběhne až dnes. Takže dovolte, abych přešla hned k tomu, že dnes přivítám v našem výboru našeho dnešního hosta, Irské předsednictví zahájila svou práci od 1. ledna oficiálně, takže srdečně v našem právním výboru vydám, vítám pana ministra Šetra, minister spravedlnosti, rovné eh, postavení a bez odkladů mu hned předám slovo a samozřejmě vítám srdečně také jeho spolupracovníky. A dnes odpoledne budeme mít ještě jednou příležitost abychom ve své diskuzi se zástupci irského předsednictví pokračovali s ministrem Brutnem odpoledne. Tam dostaneme přehled o programu irského předsednictví. Pane ministře, máte slovo. Uh, thank you very much. Děkuji vám, paní předsedkyně, za to, že mi dáváte příležitost prezentovat mám priority irského předsednictví v oblasti justice a vnitřních věcí ve vašem výboru. Jde o sedmé předsednictví Irska a to souvisí také s výročím našeho eh, přistoupení eh, a právě oblast justice a vnitřní věci eh, vlastně přicházejí do normální struktury partnerství s parlamentem. Můžeme říci, že máme před sebou velkou a legislativní agendu a společnou odpovědnost, která je velice široká, týká se celé řady věcí velmi důležitých pro všech 500 milionů obyvatel, kteří žijí v EU. Je to otázka bezpečnosti, práv, svobod a e, tato celá oblast, která je předmětem evropské spolupráce. Tato, tato předsednictví Irska se týká již spolupráce v rámci těch tří po sobě následujících předsednictví, což je poprvé, takže vlastně spolupracujeme s Řeckem a Litvou budeme sledovat během těchto šesti měsíců celou řadu aspektů, jako je eh, posílit eh, schopnosti EU eh, e reagovat na závažné výzvy v oblasti sociální, ekonomické, finanční. Irské předsednictví začíná v době, kdy se na horizontu objevuje celá řada bodů. Chceme dokončit již probíhající legislativní cyklus, Eh, stokholmského programu, což je program eh, na celou řadu let. Je tady velká, velké množství výzev i příležitostí. Výzvy to jsou hospodářské problémy, kde chceme pracovat v duchu spolupráce, abychom eh, tu obrovskou zátěž pracovní společně realizovali. Chceme, aby evropské instituce byly schopny reagovat na tyto výzvy a dosáhly společných cílů, posílit eh, Unii eh, v těchto oblastech. A já doufám, že naše předsednictví dokáže přinést silný impuls eh, pro tento chválihodný cíl. V současné době velké obavy evropských obyvatel se týkají hospodářských záležitostí. Doufají všichni v návrat růstu. Irské předsednictví se soustředí na stabilitu, zaměstnanost a růst. Eh, hospodářské sociální eh, dopady dnešní situace a především vysoká míra nezaměstnanosti a velmi tvrdé podmínky pro celou řadu lidí v EU. To všechno eh, spolu s tím, jak úzce provázané jsou naše ekonomiky, to všechno nás nutí hledat společnou odpověď na problémy, před kterými stojíme. Eh, předsednictví je přesvědčeno, že eh, takovéto odpověď spočívá v evropské síle, v evropských hodnotách a také v evropské metodě rozhodování podle mm, naší výzvy vrátit Evropu do Evropy stabilitu a růst, to všechno bude řídit naše úsilí během celého období jeského předsednictví. Myslím, že to je důležité, abychom stanovili priority eh, také v oblasti justice a vnitřních věcí, abychom podpořili ekonomické záležitosti a růst a abychom eh, podpořili vytváření pracovních míst v celé EU. V tomto smyslu Eh, justice pro růstovou agendu. To eh, patří do eh, právě těch opatření, které chce Evropské předsednictví spustit. Máme tedy pojem justice pro růst a tady chceme podpořit taková opatření, která přinášejí nejlepší potenciál pro růst a zaměstnanost. Jsou to, eh, je to například nařízení pro uchování účetnictví nebo eh, další návrhy, které mají také zajistit pokrok eh, v celém balíčku na ochranu údajů, což je klíčovou prioritou irského předsednictví v této oblasti. A rád bych se vyjádřil k těm otázkám, které nás obzvláště zajímají, tedy zajímají konkrétně váš výbor. Eh, evropský příkaz pro zachování účetnictví, to je velice důležité eh, opatření, zejména v těchto těžkých dobách z ekonomického hlediska. Je to důležité pro podniky i pro občany. Má to zlepšit eh, také vykonatelnost soudních rozhodnutí v přeshraničních sporech a mělo by to řešit některá rizika spojená s přeshraničním obchodem. Tento návrh eh, bude považován za prioritu během našeho předsednictví a budeme se snažit dosáhnout určitého eh, pokroku, abychom co nejdříve dospěli ke schválení tohoto opatření. Já si uvědomuji, že tady je celá řada obtížných technických záležitostí, které musí být ještě uh, Eh, řešeny a také se eh, snažíme co nejdříve zajistit schválení předložených návrhů. Určitý čas je ale zapotřebí, abychom prošli celým tím procesem až po ratifikaci. Vyžaduje to určitou, určitý čas, ale také určité úsilí a, nakonec finanční úřady budou, eh, nebo finanční instituce budou mít povinnost respektovat všechna tato opatření. Doufáme, že tentokrát Eh, bude možné schválit široké eh, hlavní směry eh, těchto návrhů. Konstruktivní spolupráce s parlamentem na, těchto, na tomto nařízení je zcela zásadní. Dále jsou tady eh, návrhy zveřejněné eh, v prosinci, které budou také mít eh, prioritu v našem předsednictví. Situace se mění, jsou zde návrhy na užší spolupráci mezi soudy, mezi konkurzními správci a nejrůznějšími obchodními rejstříky. Eh, přes hraniční eh, opatření v oblasti solventnosti je také velice důležité v oblasti občanskoprávního mm, programu. A eh, vidíme, že tady bude celá řada aspektů spojených se zadlužením z hlediska postupu solventnosti přeshraniční. Také chceme přejít eh, od eh, přístupu konkurzu a likvidaci podniku k postupům záchrany podniku, ozdravení procesu eh, podniku. A věříme, že tento proces bude užitečný. Paní předsedkyně, eh, ministři zvážili celou řadu mm, otázek a celou řadu návrhů a eh, to na zasedání, neformálním zasedání ministru justice a vnitra v Dublinu minulý pátek a věnovali se právě těmto otázkám priorit. Opatření, eh, která jsou eh, předložena, eh, by měly poskytnout prostředí, které je schůdné pro řešení všech obtíží, které narázíme jak v oblasti podniků, tak i občanů. Měl by zde vzniknout prostor, který by mohl dále umožnit rozvíjet evropské právo v oblasti solventnosti a to v duchu sdělení, které předložila komise a e, také otázka řešení problémů spojených s bankrotovou turistikou. Další otázky budou možná řešeny ještě v rámci e, rozpravy o prostě solventnosti. E, věříme, že vznikne konstruktivní, zajímavá diskuse a přispěje k vytvoření důvěry k návrhu komise. Je tedy zajímavé, že mm, řada států právě se chystá reformovat nebo reformuje již své e, předpisy a své zákony v oblasti solventnosti. A tady e, Eh, reforma eh, otázky nesolventnosti v oblasti EU eh, reaguje právě na ty reformy, které teď provádíme i v našem vnitrostátním procesu. Klíčový, klíčovým cílem je Eh, vyhnout se eh, hledání nejlepších podmínek v přeshraniční situaci a vlastně takové to eh, country shopping, tedy hledání těch výhodnějších podmínek pro ně, hledání nejvýhodnější jurisdikce pro zahájení procesu nesolventnosti. Musíme ale zabránit tomu, aby v této oblasti nedocházelo k zneužívání. To je naše hlavní náš hlavní zájem. Chceme tedy eh, v radě pokročit eh, v oblasti tohoto návrhu a cílem by bylo dokončit eh, čtení všech těchto tří nařízení a zjistit, které problémy vyvolávají obzvláštní obavy. Příští měsíc začnou v Radě oficiální jednání a v této fázi členské státy budou jistě vyžadovat určitý čas, aby si mohli podrobně prostudovat celý eh, návrh, než eh, přijdou, přejdou k jednání o něm v radě. Předsednictví bude také nadále pracovat na návrhu eh, nařízení o Common European Sales Law. Věříme, že tady posílíme právní rámec pro přeshraniční obchod, podpoříme hospodářské činnosti a zvýšíme důvěru mezi podniky. Eh, problémy v pravidlech smluvních eh, pravidel eh, se týkají jak prodejců, tak kupujících a vlastně tyto problémy nepřispívají k rozvoji vnitřního trhu a k důvěře mezi partnery. Chceme pracovat na základě závěrů z Rady ministrů z června 2012. Eh, to je základ pro konstruktivní diskusy za kyperského eh, předsednictví v prac, příslušné pracovní skupině v radě. My budeme pokračovat ve stejně konstruktivním přístupu v diskusi a doufáme, že eh, na červnové zasedání Rady ministrů připravíme již zprávu o pokroku. Vzájemné uznávání ochranných opatření v občanskoprávních záležitostech takzvaná European Protection Order, Eh, představuje eh, důležitou složku balíčku na ochranu obětí. Je to opatření, jak eh, zajistit respektování ochranných opatření přeshraničně. A tady jsou osoby, které potřebují ochranu, pohybují se mezi členskými státy, třeba z důvodu studia, práce nebo z jiných důvodů. Předsednictví je odhodláno pokračovat v tom, co bylo dosaženo již za kyperského předsednictví a to až eh, do loňského září, kdy došlo ke schválení. Eh, teď budeme projednávat o úvodních ustanoveních a myslím, že na nejbližší dobu se chystá také trialog. Předsednictví si velice eh, cení práce zpravodaje na této záležitosti a doufáme, že nařízení bude schváleno co nejdříve a věříme v této věci parlamentu. Doufáme, že nařízení bude konečně eh, schváleno, tedy definitivně schváleno co nejbližší době, tedy ještě v roce 2013. Dále budeme pokračovat v práci, která již probíhá na e-justice a e, také v této oblasti. Zkoumáme, jak může e-justice zkrátit termíny, usnadnit jednání, snížit náklady v zájmu občanů a také v zájmu právníků i v zájmu správních orgánů. E, současná Eh, situace skončí eh, v letošním roce a předsednictví bude pracovat na novém akčním plánu. Eh, komise zveřejní legislativní návrh během našeho předsednictví a my v tom případě hned zahájíme potřebné diskuse na tomto návrhu. Dále otázka přistoupení EU eh, k Evropské úmluvě eh, o lidských právech a základních svobodách. Předsednictví chce řídit diskuse v Radě na toto téma a chce směřovat k rozhodnutí, které umožní přistoupení k této úmluvě. Dále eh, dohoda v oblasti víceletého finančního rámce. To je samozřejmě klíčová priorita i pro naše předsednictví. Eh, dobrá přípravná práce Kypru i Dánska umožňuje eh, dále pokročit. A už v listopadu se ukázalo, že bude možné zmenšit ten rozdíl v názorech mezi členskými státy. Budeme provádět další konzultace, než na Evropské radě předložíme znovu tuto otázku ke konečnému schválení. Eh, předsednictví i celé Irsko si přeje eh, fungující, dobře fungující, silné EU pro růst, pro zaměstnanost a věříme, že tyto věci je možné udržet. Předsednictví by si přálo brzkou dohodu eh, a věříme, že to bude možné díky flexibilitě předsedy Van Rompuye a jeho návrhům. Eh, pokud jde o nástroje víceletého finančního rámce v oblasti justice a vnitra, eh, tady doufáme, že bude možné dosáhnout brzy dohody. Doufám, že jsem výboru eh, předložil obsážně a podrobně celý program irského předsednictví pro tuto oblast. Paní předsedkyně, já jsem velmi rád, že jsem měl možnost přednést tuto prezentaci a věřím, že pro vás a vaše členy to bylo zajímavé. A těším se, eh, že zítra budu mít možnost hovořit na vaší konferenci o občanském právu a velmi rád odpovím na otázky, které tady mohou zaznít. Těším se na další spolupráci s vámi během celého půl roku našeho předsednictví. Herzlichen Dank, eh, Herr Minister. Děkujeme, pane ministře, za tento obsáhlý popis ambiciozního programu vašeho předsednictví a teď je na vás, vážení poslanci a poslankyně, abyste se obraceli na pana ministra. Mezitím už mám na seznamu několik řečníků. Paní Wikström, pak pan, pan Berlinger. Děkuji, Evelyn. A Děkuji vám, pane ministře, za podrobnou zprávu a priority, které jste nám načetl, skutečně v duchu společného evropského dobra. Zbývají tady dvě otevřené otázky a ty bych ráda položila. Paní kolegyně Tajn tady dneska není a je to víceméně její věc. Ale je to ten eh, režim matrimonial property. A to je něco, co musíme dokončit. To už nějakou dobu trvá. Rádi bychom věděli, jak v tomto pokračovat. A za druhé, eh, to je eh, význam Evropského soudního dvora a otázka eh, doplnění počtu soudců. Můžete říci, jak si představujete pokrok v této oblasti. Já mm, to potom vyřídím paní Tajn. Děkuji vám. Já bych navrhovala, aby ještě pan Berlinger eh, nyní položil otázku. Děkuji. Děkuji, paní předsedající. Také já bych chtěl poděkovat eh, panu ministrovi za jeho slova. Samozřejmě s ním souhlasíme rád bych zdůraznil tři body. Především si myslím, že myšlenka spravedlnosti pro růst je velmi důležitá. Jsem přesvědčen, že potíže na společném trhu v EU, zejména v občanském životě, souvisí s tím, že nám stále se velmi nedostává přeshraničních ekonomických aktivit a já jsem přesvědčen, že do jisté míry za to může fragmentovaná legislativa a e, rozdíly v legislativě jednotlivých států. Musím říct, že pokrok je zde velmi pomalý. To by bylo celkem pochopitelné před deseti, před dvaceti lety, ale teď, když jsme uprostřed krize, tak eh, taková liknavost prostě není oprávněná. Tady existuje několik faktorů, které, ač si to nepřejeme, jakoby udržují tuto eh, roztříštěnost trhu. Tady je skutečně třeba podpořit přeshraniční obchod, kterého tady máme velmi, velmi málo. Počet malých a středních podniků, eh, které fungují přeshraničně, je prakticky bezvýznamný. A spotřebitelé by měli mít možnost eh, mít prospěch z širšího trhu. Jenomže tyto možnosti jsou nyní velmi omezené. De facto mm, tady hovořím o, jak bych řekl, obchodním zákoně, ale tady opravdu chybí pokrok. Jsou zde eh, různé překážky, pak jsou tady jakési opcionální instrumenty, kterým ovšem lidé příliš nevěří. A já bych skutečně byl proto, abychom podpořili eh, tento pokrok v oblasti justice pro růst. E, pak je zde ještě další oblast, kde by rada mohla sehrávat pozitivnější roli. A to je ta sociální ekonomie. Ty určité vzájemné subjekty, vzájemnostní subjekty. E, pokud tedy máme učinit nějaký pokrok, pak právě zde Evropa má tradici sociální ekonomie, ekonomiky a právě tyto vzájemné společnosti jsou zanedbávány. My jsme si jistě přáli už v minulosti zde dosáhnout pokroku, nicméně po letech byla stažena iniciativa komise, poněvadž rada ji prostě nepřijala. Tady je naprosto zásadní, aby rada usilovala o to, aby vznikl určitý statut těchto vzájemných společností. To by skutečně prospělo celé ekonomice. A ještě poslední bod. Já bych se rád zeptal pana ministra, zda bych chtěl podpořit další inovační proces eh, eh, v souvislosti s Evropskou komisí a sice o právním vzdělávání. Tady došlo k určité změně a já nevím, jestli to rada zaznamenala. Evropská komise s tímto novým eh, přístupem je srozuměna a my bychom skutečně rádi, kdyby tady došlo k pokroku. Děkuji, pane Berlinger. Teď paní eh, Lichtenberger a poté pan kolega Masip. Eh, děkuji vám. Děkuji vám za zprávu, pane ministře. Mám k tomu pár otázeček. Eh, víte, že do irského předsednictví vkládáme velké naděje, a sice v tom smyslu, že bude dosažené, dosaženo pokroku v určitých oblastech, na který čekáme už mnoho let a které jsou pro nás důležité. První bod, jak to vypadá v irském předsednictví ohledně intenzivní a dlouhé diskuse o novém uspořádání pro účetnictví a transparentnost. Tady jde o to, aby se rozšířily povinně e, vydávané informace, reporting. A to je velice důležité pro investory. A de facto e, by nám to mohlo pomoci do budoucna vyhnout se krizím, které jsou dány tím, že eh, firmy nebo nějaký biznis je přeceňován, neboť o něm není dostatek informací. Čili zajímalo mě, zda je to pro vás prioritou. Dále už proběhlo několik debat a já jsem se zpravodajkou v oblasti eh, odnímání výchovy dětí v přeshraničním režimu. A zde rada z důvodu, které nám nejsou jasné, eh, tvrdí, že Evropský parlament zde nemá kompetence a tím pádem je to celé u ledu. My konstatujeme, že země, zejména ty, s nimiž zde máme mnoho konfliktů, jako Rusko a, Barok, a Maroko, tyto země by rády uzavřeli s námi příslušné dohody, respektive k tím přistoupili, ale teď eh, se diví, proč to eh, drhne z eh, strany Evropské unie, čili taky bych k tomu ráda několik informací. A ještě bych navázala na pana kolegu Berlingera, pokud se týče přeshraniční činnosti. Je třeba si uvědomit, že zde existuje do určité míry vědomé úsilí o udržení právních překážek. Takže podniky v sousedních zemích eh, jsou eh, znevýhodňovány. To je eh, v uvozovkách ochranná bariéra. A no, samozřejmě my to vnímáme jako velkou překážku. Také to vidíme v dopravním výboru a zejména tedy v železniční dopravě se využívá úplně všeho možného, aby se komplikovaly přeshraniční aktivity podniků. Zajímalo mě, jak to vypadá v radě. Samozřejmě, že to se v konkrétních případech týká obou partnerů, ale tam, kde jde o to, abychom umožňovaly přeshraniční fungování, tak tady je třeba budovat důvěru. Čili zajímalo by mě, jak to vidíte vy. Já tedy vnímám to, že v rámci některých národních států, skoro všech, platí, respektive převládá názor, že eh, nejlepší je to tak, jak to děláme my. Tady je třeba, abychom vytvářeli důvěru, eh, tak aby bylo možné v dostatečné míře fungovat přeshraničně. A pak je tady další otázka, a sice ochrany údajů. Třeba eh, rakouští ochránci údajů v Irsku eh, dostávají velice malou podporu na to, aby mohli jaksi prosazovaného postupovat ve svých případech. Tady funguje, tady je to třeba v případě Facebooku, čili tady také eh, nefunguje důvěra, čili kdybyste se k tomu mohl vyjádřit. A v této souvislosti ještě jedna otázka. Existuje protokol rady, z něhož vyplývá, že irské předsednictví se zasazuje o to, aby v rámci balíčku k ochraně dat při porušování eh, ochrany dat, aby stačila pouze výtka a ta by měla nahradit opravdu citelné postihy. Čili to znamená, že existuje tady ochrana dat eh, slovní, ale eh, je to de facto systém bez zubí. A my potřebujeme zubatou ochranu. Tady skutečně jde o, o ochranu eh, zejména proti obchodování s daty. Tady existuje řada různých eh, činností v oblasti práce s daty, eh, které jsou pochybné a které hodně zasahují do privátní sféry lidí. Je zde mnoho, mnoho pochyb. Já vím, že Irsko má tradici, eh, která na jejich základě by se měla a vlastně ano, mělo by se a mohlo by se Irsko tímto zabývat. Samozřejmě bylo by dobré, kdyby, kdybychom tady měli jaksi jasno eh, kolem těch sdělení, o kterých já jsem se dozvěděl. Děkuji, pan Masipi a pak pan Zvěvka. Signor <coughs> ministro, yo soy... Eh, pane předsedo, já jsem poslanec za malé eh, volební okresek Asturie. A jistě Chápete, že se dívám na vaši zemi, na vaše předsednictví eh, velice s velkou sympatií, neboť to připomíná situaci v mé eh, volebním okrsku. A já bych se teď chtěl zeptat, vy hovoříte na to, že vaše země, jakožto předsednická země EU, bude dávat eh, velký důraz a velkou prioritu problému nesolventnosti a E, také říkáte, že e, to bude ještě vlastně e, legislativa na doplnění k tomu, co už některé země mají zpracováno či zavádějí také ve vztahu k vaší zemi. V prosinci loňského roku jste vy v Ersku schválili právě tuto otázku. A je to vlastně na doplnění Pane ministře, chci se zeptat, zda vnitřní eh, předpisy, které eh, jste přijali z hlediska eh, toho problému vyhledávání nejvýhodnějších podmínek toho takzvaného shopping, zda tedy v případě platební neschopnosti bude mít přednost správní orgán nebo soudní, justiční orgán. A jak to bude pak eh, ta vaše vnitrostátní legislativa harmonizována s evropskými? Eh, pane Svěvko? Předpisy. Děkuji vám, paní předsedající, vážený pane ministře, děkuji vám za velice precizní eh, popis prací, na které se chystáte za jeského předsednictví. Eh, měli jste to velmi uspořádané a obsáhle. Já se těším na zítřejší setkání s vámi eh, v oblasti výzev pro mezinárodního eh, civilního práva. A zítra máme výměnu názoru s národní parlamenty a to bude určitě velice zajímavá a efektivní schůze. Dvě otázky. První už kolegové zmínili a týká se to eh, obchodního práva společenství. Já si vzpomínám, že jsme eh, v červenci v roce 2011 toto otevřeli na neformálním setkání ministru spravedlnosti v Sopotech a měli jsme obrovskou, eh, obrovské očekávání, že velice rychle se podaří uvést v život dynamizaci tohoto segmentu trhu což tedy v době krize eh, je něco naprosto eh, zřejmé, že je to třeba. No, nicméně čas plyne a irské předsednictví je čtvrtým předsednictvím, kterým si, které se tím zabývá. Mě by zajímalo, jestli opravdu máte eh, představu, do jaké míry nebo do jakého cíle byste chtěli dospět. Já nevím, jestli by to mělo být třeba něco institucionálního nebo nějaká nová regulace. Byl bych rád, kdyby nám k tomu pan ministr něco řekl. Eh, hovořil jste také o evropském ochranném příkazu a to je velice důležité v souvislosti s posílenou mobilitou občanů. Ale také je zde závažná otázka, eh, která se týká právní pomoci a přístup k advokátním službám. Jaký názor máte v této oblasti a co v tomto ohledu můžeme od vás očekávat? Děkuji vám. Děkuji vám. Teď jsem se zapsala jako řečnice sama, pan Boris, pan Karkány a Baltezárek a tím uzavírám. Vidím, že pan Baltezáre se vzdal práva slova s ohledem na čas. Jinak chci požádat všechny, aby mluvili krátce, aby pan ministr měl možnost ještě zareagovat, abychom mohli přikročit hlasování. Moje otázka je velmi krátká. Máme tu návrh eh, paní komisařky Redingové, pokud jde o eh, kvotu žen eh, v, ve správních radách. Ptám se, protože jsem si všimla, že program pro spravedlnost je v oblasti eh, irského předsednictví velmi ambiciozní, takže se ptám, zda předpokládáte, že se tím budete zabývat nebo ne. A dávám slovo panu Borisovi. Szanowny eh, panie ministrze, ja również chciałem podziękować za... Vážený pane ministře, já bych vám také chtěl poděkovat za prezentaci a mám eh, určitým způsobem horizontální otázku. Náš výbor pracoval a představil eh, stanovisko, které se týká eh, velkého rámcového programu číslo 8, jmenoval se to Horizon 2020. Poprvé tento program umožňuje výzkum, tedy financování výzkumu eh, se, tedy společenského výzkumu. Zajímalo mě, zda budete iniciovat takové, takové práce, aby otázka výzkumu evropského práva se mohlo stát, mohlo stát předmětem zajímavých eh, myšlenek či projektů, které by eh, byly financovatelné z tohoto programu. Je to 80 miliard eur a náš eh, výbor také navrhl, aby otázky výzkumu Eh, evropského práva mohly být financovány z tohoto balíku peněz. Eh, mě by zajímalo, zda plánujete nějaké přípravné kroky k této věci. Děkuji a také ještě za krátkost a nakonec pan Kargány. Paní předsedkyně, omlouvám se za to, že jsem neslyšel první část přednášky pana ministra, ale dostal jsem se sem až trochu později. Jde mi o to, že jsem zaslechl různé názory ze strany kolegů. Dovolte mi obecnou poznámku. Myslím, že pan ministr se mnou bude souhlasit. Myslím si, že předsednictví různých států jsou rozhodující i s ohledem na evropskou strategii, na evropský horizont a celé evropské dílo. Myslím si, že rozhodující je vytvořit politickou Evropu. Evropu, která využije také možnost, aby si vytvořila širokou institucionální strukturu a dělala věci, které ji dostanou z krize. Proto si myslím, pan ministr tady má mimořádní, mimořádnou odpovědnost. Bylo by omylem myslet si v současné době, že evropská krize že se z ní dostaneme bez toho, že bychom měli evropskou strategii pro rozvoj. Bylo by omylem myslet si, že čistě že se z krize dostaneme pouze účetně. Spravedlnost a právo společenství jsou nejlepší předpoklady pro to, abychom v této oblasti dosáhli výsledků. Proto půjde zejména o ty dva, tři body, které jsou pro náš výbor i pro mě velmi důležité. Zadávání veřejných zakázek. Pravidla, která jsme vytvořili a která byla schválena, tam jsou, obsahují rozhodující body pro Evropu. E, co tady hodlá rada udělat? Včera jsme se bavili o vysílání pracovníků. V různých státech na to je směrnice, která může mít dopad na harmonizaci práv pracujících, protože Jednotlivé státy budou potřebovat v zásadě jednotné evropské směřování v této oblasti. Pokud je o zjišťování a zhromažďování dat o příslušnících třetího státu, tady dostala rada povinnost a něco v tom udělat a pokud to dokáže, tak si myslím, bude to velmi důležité. Vytvoření skutečné Evropy se netýká jenom hospodářských a ekonomických aspektů, ale i těchto. Děkuji, pane Gargány. Pane ministře, vidíte, že naše otázky jsou různorodé. Prosím, buďte tak laskav a vysvětlete to. Uh, thank you very much for a range. Děkuji vám za řadu velmi zajímavých otázek. A já eh, si uvědomuji, že kdybych měl detailně odpovědět na všechny, eh, asi bychom to nestihli do oběda. Já bych tedy začal od příspěvku posledního řečníka. Já plně souhlasím s náladou, že abychom jako Evropa vyšli z krize, je třeba, aby všechny evropské instituce vypadaly, že fungují efektivně a je to proto, že my jsme společenstvím míru a spravedlnosti a je třeba zajistit, abychom zde měli právní nástroje, které, kterými budeme řešit dosud neřešené otázky, abychom zde měli celoevropský jednotný přístup k důležitým věcem, jako je svoboda, demokracie, lidská práva. A to také znamená, že se musíme zabývat některými z těch oblastí, o kterých hovořil pan eh, Gargani. A já si myslím, že to je taková jako důležitá předehra k tomu, co všechno tady zaznělo. Eh, paní Wikström eh, zmínila mnoho bodů. Jedním z nich byl byla, bylo v souvislosti s jejím zkušeností s rodinným právem v Irsku. To je velmi důležité, protože nástroje týkající těch návrhů věci matrimonial property a e, také e, uspořádání vztahu mezi homosexuálními partnery. My tedy budeme přijímat opatření v pracovní skupině, aby se došlo k dohodě, ale e, jsou zde velké potíže, o kterých určitě víte, a v radě se zde vyžaduje jednomyslnost, eh, což naráží na diverzitu v oblasti eh, eh, registrovaných partnerství. Čili to je otázka, jak zacházet s případy lidí v podobných okolnostech je zde pořád ještě eh, řada významných problémů, které je třeba řešit, nebo jak je třeba eh, defaultní eh, platné právo, nebo jaké jsou vztahy vzhledem k majetku, zda se to má týkat nemovitostí nebo také penzí a fondů. To je velice obtížné. Teď také obtížné je sladit zákony se následnou regulací a také vynucování eh, rozhodnutí, čili to v té oblasti matrimonial property je eh, velice komplikované. Totež tedy v těch civilních partnerstvích, čili opět eh, vždycky bude platit zákon o registraci a teď je otázka uznávání práva a výběru práva. Čili tady skutečně uděláme všechno, co můžeme, abychom se tím nějak prokousali, abychom tedy, eh, já doufám, že tedy se dostaneme dále. Pokud se týče jmenování dalších soudců Evropského soudního dvora, tady máme také potíže, poněvadž členské země se liší ve svých názorech a musím říct, že dosud předložený kompromisní návrh, <clears throat> tam eh, jsou určitá čísla a pak jsou tady pozice jednotlivých členských zemí, pokud se týče eh, jmenování a bohužel kyperskému předsednictví se to nepodařilo dotáhnout, čili my se budeme snažit najít způsob, jak pokročit dále. Nicméně Eh, jsou zde skutečně významné rozdíly, já bych je nerad eh, podceňoval. Nicméně je samozřejmě v zájmu Unie, aby se tento problém vyřešil. Čili pokud eh, soudní dvůr potřebuje určitý počet soudců na to, aby zvládal svoji agendu, tak samozřejmě by to měl dostat. Za kyperského předsednictví to vypadalo, že už, už bude dohody dosaženo, ale nakonec nebylo. Pan Bellinger hovořil o agendě justice pro růst, což je prioritou jirského předsednictví. Eh, já jsem tady hovořil o konkrétních nástrojech, které jsou důležité, je skutečně třeba posílit přeshraniční obchod a pokud se týče prodejních smluv, tak eh, já eh, si velice uvědomuji, že tedy to je iniciativa stará dva roky a že opravdu se nedosáhlo velkého pokroku. Pokračuje zkoumání příslušného textu článek po článku a Hovořili o tom nedávno také ministři spravedlnosti. Opět se příliš neshodli. Některé státy jsou nadšenější pro tento nástroj než jiné. A já myslím, že jsou tady určité návrhy, které by mohly Eh, řešit alespoň část třeba eh, smlouvy online nebo digitální otázky, a protože skutečně to přeshraniční obchodování se do značné míry odehrává online. A dokonce eh, některé, tady máme výzkumy, které říkají, že online se toho odehrává více než v tradičním obchodě, ale skutečně je třeba, aby měli spotřebitelé jistotu o tom, jaký zákon platí, jaké právo platí pro tu kterou transakci a my budeme nadále pokračovat ve zkoumání článek po článku příslušné pracovní skupině, ale pokud by se ukázalo, že existuje kompromis, který má šanci na schválení v radě, v komisi, v parlamentu, a pokud to bude třeba dílčí opatření, které, které umožní větší pokrok, než by bylo možné dosáhnout celkově, tak určitě eh, půjdeme i touto cestou. Paní Lichtenberger, já se omlouvám za eh, nesprávné výslovnosti všech men. Eh, já bych řekl toto. Otázka transparentnosti to si vyžaduje tedy konkrétní pravidla a já si myslím, že toto je, to bylo předmětem mého dopisu mého kolegy a já osobně eh, myslím, že bylo dobré, kdyby se tím zabýval nadále on, ať je kontinuita a já bych nerad eh, tedy do toho eh, vstupoval. Já se velice úzce zajímám eh, o oblast eh, únosu dětí. Eh, my jsme, máme konvenci k této věci a opravdu panuje obrovský zájem o to, aby se zajistilo, aby země, které stojí mimo hákské dohody, se připojily, aby jim nebyly kladeny do cesty překážky. My víme, že to je otázka, v gesci jednotlivých členských zemích. Komise k tomu vypracovala prezentaci a evropská opatření eh, skutečně jsou taková, že opravdu eh, tam mají silné slovo eh, členské země. A já vím, že komise se nyní soustředuje na tuto otázku, ne tedy rada. Ministru. Nicméně, eh, pokud eh, budeme moci jakýmkoliv způsobem přispět eh, k odstranění potíži, tak to tak učiníme. Já tedy vím, že skutečně v této oblasti se vytvářejí potíže, které jsou zbytečné. Pokud se týče ochrany dat, chci, aby bylo jasné, aby bylo jasno, poněvadž vnímání pozice Irska je nezcela jasná. Já mám takové zkušenosti ze strany novinářů. Irsko je skutečně odhodláno dosáhnout pokroku, pokud se týče nařízení a směrnice o ochraně dat. Chceme, aby to byla centrální priorita v oblasti justice a vnitra. A je to také v zájmu Unie, aby byla jasná a jednotná pravidla v celé Unii, která budou konzistentně platit v celé Unii. Toto je zájem hospodářské sféry. Tady eh, skutečně eh, není eh, únosné, aby to bylo tak, jak dosud, že máme 27 členských zemí, 27 systémů plus další systémy v jednotlivých německých spolkových zemích to mm, je třeba učinit přátelštějším vůči občanům. My to se bude týkat tedy sociálních eh, portálů nebo přeshraničních online obchodů. A ta, prostě eh, tak, aby Eh, to bylo opravdu jednotné, bez rozdílu, odkud a kam člověk obchoduje. A zejména jde o to, abychom tady provedli určitou komoditizaci ve, ve vztahu k občanům a k tomu, co eh, občané chtějí třeba prodávat nebo nakupovat. Eh, existují webové stránky, které vypadají Eh, eh, de facto nevinně, ale jejich smyslem je sbírat eh, data o občanech a potom s nimi obchodovat. Takže především je třeba, aby vždycky nejdříve byli občané jasné informování, že se od nich požadují data, potom, aby byl vyžádán souhlas Dále, abychom měli speciální mechanismus souhlasu v případě dětí online a dále, abychom měli přísný režim vynucování této regulace a pokud se týče úřadu na ochranu dat v Irsku, tak tato instituce má rozsáhlé pravo, pravomoci, využívá jich, eh, zakročila nedávno proti Facebooku, eh, žádala, aby se určité problémy vyřešili a e, je to agentura, která má dostatek zdrojů na to, aby byla schopna řešit tyto problémy. A já osobně e, budu e, osobně zainteresován na tom, aby se dosáhlo maximálního pokroku a byly přijaty vhodné předpisy. Já si uvědomuji, že něco na způsob One Stop Shop určitě napomáhá biznisu, ale myslím si, že je velice důležité to, abychom také to vynucování pravidel měli sjednoceno. Proběhla zajímavá debata na neformálním setkání a soustředili jsme se na sankce a tresty v souvislosti s neplněním právní úpravy a české země si mysleli, že ty sankce jsou příliš přísné, jiným vyhovovaly a také podstatná část členských zemí se myslela, že regulátor by měl mít možnost zmírnit tresty v určitých podmínkách. Například Eh, pokud dojde k porušení náhodou, nikoli úmyslně, eh, a třeba také pouze eh, využít takových akcí jako domluva nebo výtka. My tedy bychom si přáli, aby tedy pokrok tady byl možný a určitě Eh, je třeba bylo eh, jasné, že opatření, eh, jsme pro přísná opatření, ale nesmí narušovat jirské zájmy a musí to být opatření, kterým budou důvěřovat občané a firmy. To je zvláště důležité. Co se týče toho, co řekl pan Masip, a sice o nesolventnosti, tedy příslušné legislativě a její uplatňování v Jirsku. Paní komisařská Redigová tedy k tomu předložila návrh a e, naše legislativa má dva cíle. Jednak je to legislativa týkající se osobní nesolventnosti a dále možnost pro občanů, kteří se eh, dostanou do finančních potíží, tak by se mohli dostat z nich opět ven tím, že bude dohodnutý určitý způsob eh, s věřiteli, včetně institucionálních eh, věřitelů. Nicméně takovéto řešení vždycky bude muset být schváleno soudem. Nicméně mělo by to být uspořádáno tak, aby se zmírňovaly náklady na právní služby. A to je důležité, tak, aby se zajistil, aby se to mohlo zajistit také v oblasti vzájemného uznávání rozhodnutí. A prostě chceme, aby Eh, to bylo upraveno dobře. Dále eh, reformujeme eh, legislativu o bankrotu, to je v tom tříletém cyklu a očekáváme dlouhou debatu o nástroji navržené paní komisařkou Redingovou, čili to také patří k našim zájmům. A týká se to zejména jednotlivců, tedy osobního bankrotu, tak aby eh, mohli o toto požádat v rámci důvěryhodné jurisdikce. Čili tam, kde mají střed svých zájmů a ne, aby se to tedy odehrávalo na jakési, jakési eh, libovolné lokaci, což by mohlo vést potom k takovéto bankrutové turistice. To jsou důležité věci. Na evropské úrovni eh, je třeba mít tedy eh, nástroj, který zajistí vzájemné uznávání eh, vyrovnání, finančního vyrovnání, čili takovýto přeshraniční instrument potřebujeme a to by dávalo jak jednotlivcům, tak firmám šanci na nový, nový začátek. To je velice důležité a my chceme velmi konstruktivně Eh, jednat s dalšími členskými zeměmi. A určitě si myslíme, že by to bylo vítáno jak jednotlivci, tak firmami po celé Unii. Pan Zvěvka hovořil o obchodním právu. Myslím, že už jsem o tom eh, něco řekl. Pokud se týče Evropský ochranný příkaz, tak tam budeme pokračovat v prácích Vím, že probíhají debaty k přístupu k právním službám. Na tom tedy pracujeme a tedy s vaším zpravodajem budeme také nadále intenzivně spolupracovat. Je to součást naší agendy Justice pro růst. Paní předsedající, vy jste zmínila problém eh, postavení eh, žen v dozorčích radách. To určitě musíme rozpracovat. Eh, Kathleen Lynch, která je eh, ministriní, respektive tajemnicí v mém, v mém resortu, tak určitě se, ta se tím bude zabývat. Dnes dopoledne je zde a projednává toto ve výboru ženském. Je to také eh, téma pro Irsko. Už nějakou dobu na tom pracujeme a myslím, že se nám daří dosahovat slušného pokroku. Eh, pane Borisy, já eh, s odpuštěním musím říct, že to je opět otázka, která částečně spadá do pravomoci pana ministra Brut- ale já musím říci, že v horizontu 2020 tady ta možnost eh, finanční pomoci eh, v oblasti studií eh, evropského práv, o evropském právu, čili určitě chceme k tomu přistoupit tak, aby to bylo ekonomicky smysluplné a samozřejmě já budu proto, aby se určité peníze v této oblasti vynaložily. Čili eh, ten horizont 2020, to je také otázka mládeže a zaměstnanosti. Opět pan ministr Bruton eh, se tím zabývá. Já myslím, že eh, on je také pro mě partnerem v tom ve hledání možných řešení v této konkrétní oblasti. Já si myslím a doufám, že jsem nic a nikoho nevynechal, Uvědomuji si, že některé z těch otázek eh, byly navzájem podobné. A tady ještě jeden, jedna věc. Otázka eh, právního vzdělávání. Toto je otázka, kde dochází eh, k různým emocím, poněvadž země mají eh, různé soudní systémy, ale pro právní stát a evropskou eh, demokracii je důležité nezávislé soudnictví a eh, my máme české země, kde existuje specifa, speciální vzdělávání soudců, které prostě je třeba absolvovat, aby se aby se člověk soudce mohl stát. Eh, v Irsku je to jinak. Eh, my máme právníky z praxe, kteří jsou jmenováni za soudce. A eh, v některých členských zemích panuje názor, že pokud někdo provozuje právní praxi, tak to ještě nemusí být dostatečná kvalifikace soudní. Nicméně, Jakmile je soudce jedno jmenován, pak už tedy eh, vláda s tím nemůže nic dělat, poněvadž to by bylo v rozporu s nezávislostí soudnictví. Čili my v Irsku se eh, snažíme založit určitý orgán, který se bude zabývat stálým vzděláváním soudců. Eh, nicméně Eh, tady je určité, nebo aspoň členských zemí některých eh, si to vyžádá, by si to vyžádalo zásahy také do ústavy. Eh, já si tedy myslím, že není realistické očekávat, že nějaké jednotné vzdělávání soudců po celé Unii by mohlo vzniknout, poněvadž ty systémy jsou příliš odlišné. Nicméně určitě je možné přijmout eh, jednotné přístupy k některým věcem, jako třeba eh, tresty a podobně. Nicméně nezávislost soudnictví, to je, myslím, eh, naprosto zásadní hodnota a otázka je, jak je možné při vhodném příležitosti vyslovit nesouhlas s Eh, soudním rozhodnutím, poněvadž eh, politici by nikdy neměli eh, posuzovat soudy a rozhodně by neměli podkopávat veřejnou důvěru v rozhodování soudu. V neměl by tam být žádný, žádné politické zasahování. Prostě České země mají ke vzdělávání soudců velmi odlišné přístupy a já myslím, že eh, není dost dobře možné, eh, abychom v krátkodobém nebo střednědobém horizontu viděli nějaké sjednocování eh, nebo nějaký systém zavedený na evropské úrovni, poněvadž to by vedlo ke konstitucionálním problémům. Tak já vám děkuji a poděkoval, poděkovala bych za pozornost a omlouvám se těm, kterým jsem dostatečně neodpověděl. Určitě ještě během dneška a zítřka budeme mít možnost se setkat. Děkujeme. A teď bych ráda panu ministrovi srdečně poděkovala za obsáhlé odpovědi. Popřeju vám hodně úspěchů ve vaší činnosti. Myslím, že máte ambiciozní program. Můžete toho hodně docílit, takže teď se rozloučíme a ještě pan Stojanov se hlásí. A pokud se mýlím, tak okamžitě prosím, pane Stojanove. Ich hoffe, ich... Já jsem slyšela, že nemáme tlumočení do bulharštiny. Doufám, že ten problém vyřešíme, než přejdeme k hlasování. Pane Stojanové, máte teď překlad? Eh, nemám ještě tlumočení, ale mám také technickou poznámku, tak já to teď přednesu anglicky mož, když je ten problém s překladem do bulharštiny. Eh, bod 19. Já prosím žádám, aby byl přeložen na naše příští zasedání. A eh, jsem to konsultoval včera s eh, naším sekretariátem a oni mě informovali, že stále ještě očekáváme další informace z komise i z rady. A výbor Envy nás žádal, abychom poskytli určitou interpretaci o e, aktech přenesené pravomoci a o jejich provádění e, k té zprávě, o kterém jednají. Čas tady ještě je, můžeme e, o tom, budeme o tom hlasovat v březnu a může být další nová informace, která přijde z Rady a komise. Prosím o odložení na příště. Eh, Pane Stojanové, odpovím hned. Já bych eh, se teď chtěla jenom rozloučit s panem ministrem a jeho týmem a potom budeme pokračovat. Um, Vážené dámy, vážení pánové, přejdeme teď k hlasování. Pan Stojanov. Pane Stojanové, doufám, že teď už máte tlumočení. Ano, takže budu pokračovat německy. Teď můžeme pokud je o hlasování eh, o bodu 19, tento bod můžeme, ano, posunout, odsunout. Eh, máme relativně dlouhý hlasovací seznam, takže bych se hned pustila do práce. Tři krátké poznámky na úvod. Nemám eh, tady v úmyslu ptát se, kdo se zdržel hlasování, ale tak, jak je to tradicí, budu se ptát pro, proti a zdrželi se. Eh, pokud ano, tak dejte vědět. Druhá věc. Jak už jsem říkala, chci přejít bezodkladně ke hlasování, takže žádám zpravodaje, pokud budete chtít něco říct, tak se přihlašte, nebudu vám dávat automaticky slovo. Takže pokud budete mít něco, hlašte se. A třetí věc, máte všichni své hlasovací kartičky. Uděláme si teď zkoušku hlasování. Vidím, že u sociálních demokratů máme jeden navíc. Paní Dagmar Perent nebude? Karin. Karim říkal, že si dojde pro hlasovací kartu. Takže dobře, ale uděláme si hlasování na zkoušku, abychom kromě pana Karima věděli, kdo tu je. Takže vyzkoušíme si hlasovací zařízení. Zahajuji hlasování. Pan Karim už se nám vrátil, takže můžeme pokračovat. Pane Karime, paní Lichtenberger eh, vysvětlila vaši krátkou nepřítomnost. Takže kromě pana Karima Zdá se, že ještě jeden hlas chybí. Hlasovali jste všichni na zkoušku? I pan Karim? Takže tu máme jeden hlas navíc. Musíme to vyjasnit. OK, alles OK, jetzt. Teď je to v pořádku. A tím se dostáváme k první zprávě CSR. Odstavec 1 a M plus 1, kdo je pro? Proti? Schváleno. DV2, kdo je pro? Proti? Radši to přeskoumáme, ověříme. Hlasujeme teď. Končím hlasování. Dva ještě nehlasovali. Dva ještě nehlasovali. Takže končíme hlasování. Zamítnuto. Další pozměňovací návrh AM1 Regner, kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Kompromis 1, kdo je pro? Proti? Schválena. Koferaty 3, kdo je pro? Proti? Schváleno. Koferaty AM4, kdo je pro? Proti? Schváleno. M6 Taylor, uh, pro, proti? Schváleno. Návrh Masip 7, pro, proti? Schváleno. Kompromis 5, pro, proti? Schváleno. Pozměňovací návrh 9 Baltazáre, pro, proti? Schváleno. Kompromis 6 pro, proti, schváleno. AFET 3 pro, proti, zamítnuto. AFET 22 pro, proti, zamítnuto. INTA 6 pro, proti, zamítnuto. INTA 17 pro, proti, zamítnuto. Inta 19 pro, proti, zamítnuto. Inta 26 pro, proti, zamítnuto. Inta 30 pro, proti, zamítnuto. 9.11 pro, proti, zamítnuto. 9.14 pro, proti, schváleno. 921 pro, proti, schváleno. 922 pro, proti, schváleno. 923 pro, proti, zamítnuto. Lichtenberger McCarthy AM13 pro, proti, zamítnuto. Pozměňovací návrh 15, Taylor pro, proti, schváleno. McCarthy Regna 16 pro, kolega Koferaty. Eh, my jsme navrhli pozměňovací návrh ústní. Bohužel ten se na hlasovacím seznamu neobjevil. Takže pro ty z vás, kdo nemají text. Myslím, že pouze stínoví zpravodajové mají text. Tak vám říkám, že my jsme změnili část pozněvacího návrhu, eh, který se odkazuje na iniciativy a říkáme tedy po slově komise je podporuje cíle eh, pro mezinárodní eh, zásahy. Čili to je ta naše změna. No, Good. Dobře. Takže budeme hlasovat, kdo je pro, proti, schváleno. 13a, Ample 10, oddělené hlasování, první část, kdo je pro, proti, schváleno. Druhá část, pro, proti, to musíme ověřit elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnu to. Další Ample 11 pro, proti, schváleno. 94 pro, proti, schváleno. Kult 15 pro, proti, Schváleno. Kompromis 2. Kdo je pro? Proti? Schváleno. mp 7. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. AFET 19. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. INTA 22. Pro? Proti? Zamítnuto. INTA 28. Kdo je pro? proti, zamítnuto. Enta 35 pro, proti, schváleno. 920 pro, proti. Musím ověřit. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Zatím ne ale i přesto končím hlasování. 13 proti, 10 pro, zamítnuto. Kult 2, kdo je pro? Proti, schváleno. Kult 20, pro? Proti, schváleno. E, pozměňovací návrh 20, McCarthy Regna, pro, proti, schváleno. Kompromis 3, pro, proti, schváleno. Inta 9 pro, proti, zamítnuto. Kult 3 pro, proti, zamítnuto. AM23 koferaty, kdo je pro, proti, schváleno. mp 2 pro, proti, zamítnuto. mp 5 pro, proti, schváleno. AFET 18 pro, proti, zamítnuto. Kult 19, kdo je pro, proti, zamítnuto. 24, kdo je pro, proti, schváleno. 25, Taylor Tain Wikström, kdo je pro, proti, ještě jednou, kdo je pro, proti, schváleno. 26 koferaty pro, proti, schváleno. 27 káfy pro, proti, schváleno. 29. Kdo je pro? Proti. Asi jste unavení, já to musím ověřit. Takže hlasujeme elektronicky o pozměňovacím návrhu 29 Baltasary. Končím hlasování. Takže budu žádat, abyste zvedali ruce výš. MP4, kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Kult 9 pro? Proti? Schváleno. Třicítka, kdo je pro? Proti? Schváleno. 31, tajn, pro, proti, zamítnuto. 33 Baldazare pro, proti, schváleno. 34, kdo je pro, proti, schváleno. Inta 20, Inta 20, kdo je pro, proti, schváleno. Inta 27, pro, proti, zamítnuto. Kult 11, Ověříme. INTA 27 ověříme elektronicky. Jasně pro. Dobře, že jste požádali o ověření. Kult 11, kdo je pro? Proti? Schváleno. 36, tajn, kdo je pro? proti, zamítnuto. DV16 pro, proti, schváleno. 37 Baltasare pro, proti, schváleno. Inta 16 pro, proti, schváleno. Inta 21 pro, proti, zamítnuto. Inta 25 pro, proti, schváleno. Inta 32 pro, proti, Schváleno. Deve 17. Deve 17. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Inta 1. Pro? Proti? Zamítnuto. Kompromis 4. Pro? Proti? Schváleno. Čtyřicítka Metkáky. Kdo je pro? Proti? Schváleno. A tím se dostáváme k závěrečnému hlasování. Tady požádám o elektronické hlasování. Zhajuji hlasování. Gratulujeme. Zpráva s dvěma protihlasy byla schválena většinou hlasů pro. Děkujeme a děkuji také za trpělivost. A tím se dostáváme k další zprávě. Zpráva o společnosti eh, na základě vzájemnosti, pan Berlinger, takže přejdeme hned ke hlasování. A právě jsem dostala informaci, která nám pomůže, abychom hlasovali an blok, pokud proti tomu frakce nebudou nic mít. Budou frakce souhlasit s hlasováním an blok? Ano. Takže frakce souhlasí a to znamená, že přejdeme hned k závěrečnému hlasování. Požádám o elektronické hlasování. Zahajuji hlasování o vzájemné společnosti zpravodaje pana Berlingera. Hlasovali všichni? Paní Kastex? Dobře, Končím hlasování a gratuluji zpravodaji 22 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel, jeden hlas proti. Tím se dostáváme k dalšímu bodu pořadu jednání. což je Absolutorium 2012 EU e General Budget Court of Justice, také elektronicky Hlasujeme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 24 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel. Gratulujeme. A dostáváme se k dalšímu bodu. Audiovizuální média, zpravodaj François Castex. Paní Kastex, prosím, máte slovo. Oui, je veux signaler... Eh, děkuji. Já bych chtěla říci, že hlasovací seznam SD u rozděleného hlasování návrhu 24, že tam má být znamenko plus u obou částí. Eh, máme to trošku jinak napsané na seznamu. Platí plus u obou částí. Ano, paní Kastex, nebylo to nikdy jinak. Hlas, budeme hlasovat. Pozměňovací návrh 1, Výland, kdo je pro? Proti? Schváleno. Odstavec 2, 2 Výland, rozdělené hlasování, první část pro, proti, schváleno. Druhá část, kdo je pro, proti, necháme ověřit, ověříme elektronicky. dvě, Hlasovali všichni? Máme tu jeden hlas navíc, EPP. Takže požádám. Takhle se nám to tu objevilo. Teď je to v pořádku. Takže končím hlasování. 11 ku 11 zamítnuto.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 Okay, ich höre gerade. Dobře. Já jsem to neviděla, ale 11 bylo pro, 11 proti, ale já už jsem říkala, že tu máme jeden hlas EPP navíc, to znamená, že hlasoval jeden člověk navíc. Při tom následném elektronicky nehlasovali dva kolegové z EPP, takže Hlasování o této druhé části Výland dvojka, druhá část, musíme zopakovat. A žádám EPP, aby se dohodli, kdo nebude hlasovat, abychom měli přesný počet hlasů, aby nám nescházelo ani nepřebývalo. Pan Lansperkis, skutečně žádám EPP, aby se dohodla. Opakuji, o hlasování o dvojce výlen druhá část elektronicky. Zahajuji hlasování. Das war jetzt wirklich entscheidend. Tak, 12 pro, 11 proti, schváleno. Pozměňovací návrh 3, Výland. Kdo je pro? Proti? Schváleno. Rozdělené hlasování odstavec 4a, e, pozměňovací návrh 4 Engström, první část pro, proti, schváleno. Druhá část pro, proti, zamítnuto. Pětka Výland pro, proti, Schváleno. A draft opinion jako celek elektronicky. Zahajuji hlasování. pro, nikdo proti, takže schváleno. Blahopřejeme. Další bod pořadu jednání zpravodaj pan Berlinger, statut evropských politických stran, článek 3, odstavec 1, pozměňovací návrh 15, Hefe, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Musíme ověřit. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 1 zpravodaje, kdo je pro? Proti? Schváleno. 17 Hifna. Prosím, pane Vílande. Ne, když nemusíte říkat výsledek, tak to bude rychlejší, ale my to nevidíme na obrazovce, takže nám to chybí. Pane Vílande, já to chápu, souhlasím s vámi a nevím, jestli je možné to technicky promítnout na obrazovku, ten výsledek, pokusíme se to zjistit. Okay. A že Pokusíme se to udělat hned. Je to možné jenom při elektronickém hlasování, to víte. Tím se dostáváme k 17. a 18. výma deletion pro, proti, zamítnuto. Dvojka je pro, proti. Nevidím vaše paže. Kdo je pro? Proti? Schváleno. 19 Line, kdo je pro? Proti? Schváleno. 20 Hefner pro? Proti? Schváleno. Takže o 20 musíme hlasovat ještě jednou. Skutečně vás požádám, abyste zvedali paže vysoko. 20 Hefner, kdo je pro? Proti? Schváleno. Dvacet osm SIA eh, pro, proti, zamítnuto. Třicet, kdo je pro, proti, zamítnuto. Třicet jedna pro, proti, zamítnuto. Tři zpravodaje pro, proti, schváleno. Čtyřka pro, proti, schváleno. 36 pro, proti, zamítnuto. Pětka zpravodaje pro, proti, schváleno. 3, 63 Stojanov pro, proti, zamítnuto. 65 pro, proti, Poprosím o jasné zvednutí paže, kdo je pro. 65 pana Stojanova proti. Elektronicky ověříme. Končím hlasování. 13 proti, takže zamítnuto. 67 eh, Stojanov pro, proti, zamítnuto. 66, eh, promiňte, Line pro, proti, schváleno. 7, Hefner pro, proti, schváleno. 8, Hefner eh, pro, proti, schváleno. 9, Hefner pro, proti, schváleno. Závěrečné hlasování elektronicky zahajuji hlasování. Končím hlasování. 21 pro, 1 hlas proti, 1 se zdržel. Blahopřejeme. Další bod, zpravodaj pan Sperony, právní základ. Paní Wikström. Since Eh, já bych chtěla, abychom tuto věc odrožili, eh, až bude konečné hlasování v pátek. Čili měli bychom se na to podívat ještě trošku eh, seriózněji, potřebujeme na to den až dva, abychom to ještě jednou zvážili. Pan Speroni souhlasí, pan Zvěvka také. Podporujeme, ano, pan Berlinger také souhlasí, takže to odsuneme. Takže toto hlasování posuneme. Děkuji. A dostáváme se k dalšímu bodu. Také právní základ, také pan Sperony, zpravodaj. Budeme hlasovat. Kdo je pro? Proti? Schváleno? A poslední právní základ, který tu máme. Také pan Sperony. Kdo je pro? Pro zprávu pana Speronyho? Proti? Schváleno. Takže to je konec dnešního hlasování a dostáváme se k dalšímu pořadu jednání. Ještě předtím poděkuji všem za trpělivost při hlasování. Měli jsme dlouhé hlasování. Dalším bodem pořadu jednání, tak jak jsme to včera při těch četných změnách pořadu jednání dohodli, je bod 23 a tím dávám slovo panu Lučemu Perlingerovi, který mě doufám teď slyší. Yep.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 Máme tu další přeskum, další odhad dopadů, který jsme udělali a v, v Evropském parlamentu. A už od té doby, kdy Evropská komise dělala to hodnocení dopadů eh, připravila vlastně toto jako návrh pro obchodní právo a o to dnes jde. Úvahy. které tu dnes máme. Při této poslední rozpravě jsou úvahy, které jak bych to řekl, úvahy, které se vyslovují pro to, s čím přišla komise v hodnocení dopadu. Ovšem s tím, že bude třeba ještě některé drobnosti vysvětlit tak, aby ten text byl zřejmější. Budu hovořit jenom krátce, protože eh, vím, že máme časový sklus, takže vás chci všechny požádat, abyste si tento text pozorně přečetli. Jde o to, že dnes nemusíme rozhodovat, ale chtěl jsem zdůraznit, že otázka normativní iniciativy v oblasti prodejního práva má ještě určité šedé zóny, takže jsou tam otevřené otázky. Já osobně si myslím, a myslím, že i kolega Lene, který je stínový zpravodaj, eh, my všichni si myslíme, že tady je třeba na tom ještě popracovat. Samozřejmě příslušné změny, které je třeba udělat, tak, aby ten normativní text, který navrhla komise, se upravil. Nicméně, to, co se ukazuje v tomto posledním hodnocení dopadu, je to, co už jsme očekávali při našich eh, diskuzích eh, ve výboru pro právní záležitosti. Není to otázka, zda něco udělat či ne, ale jde o to udělat změny. Bez pochyby potřebujeme řešení. Dnešní diskuze v přís, za přítomnosti irského ministra nás posunuje stejným směrem. To znamená, že stále více se ukazuje, že otázka spravedlnosti, práva, normativního rozdrobení, fragmentace evropského trhu, to jsou ty různé postoje členských států má obrovský dopad na růst v Evropě. A proto eh, máme tuto dramatickou situaci v Evropě. Nejen ekonomi, ekonomové, ale také právníci říkají, že právníci musí sami přispět k rozvoji a růstu v Evropě a ty obrovské rozdíly nebo značné rozdíly mezi členskými státy i pokud je o organizaci jednotného trhu přeshraničního obchodu představují překážky růstu. Nástroje které používá komise v prvním znění hodnocení dopadu, byly správné z hlediska metodického, metodologického. Ale není možné tvářit se, jako bychom znali všechny aspekty fakultativních nástrojů. a práva, které má a nástroje, který má platit pro 27 členských států. To znamená, že komplexní celkové řešení neexistuje, protože není možné udělat odhady něčeho, co ještě neexistuje. Takže tu máme samozřejmě ještě otevřené otázky, ale zdá se být zřejmé, a to i v souvislosti s tímto novým dokumentem, je to, že je to návrh eh, obchodního práva, který je třeba dále rozvíjet a je třeba věnovat eh, příslušnou pozornost také pozměňovacím návrhům. Proto chci požádat všechny kolegyně a kolegy, aby si tento dokument pozorně prostudovali, ale s ohledem na heterogenitu abyste věnovali pozornost tím, že to hodnocení dopadu eh, není úplně eh, ucelené, musíme se tímto tématem zabývat podrobně. Děkuji. A teď předám slovo paní Elke Palon, aby přednesla svoji prezentaci. Thank you, chair. And... Děkuji, paní předsedkyně jak řekl zpravodaj, eh, útvar pro posouzení eh, dopadu eh, Evropského parlamentu provedl tuto studii, aby zjistil, zda kom, metodologie komise po, použitá skutečně odpovídá těm záměrům. A zda tento nástroj umožňuje vašemu výboru i výboru vnitřního trhu umožňuje skutečně posoudit celý návrh při plném vědomí všech faktů a všech čísel. Já vím, že máte málo času a proto své vystoupení velice omezím. A bude-li to nutné, tak případně eh, následně podrobněji něco rozvinu eh, v diskusi se spravodajem. Uvedu asi jen hlavní závěry po prostudování tohoto posouzení dopadu. Obecně to si myslíme, že to je jeden z těch ehm, lepších ehm, dokumentů posouzení dopadu, které jsme kdy měli možnost vidět ehm, z rukou komise. Čili obecně vzato si myslím, že můžeme říci, že je to dobrý dokument, že je jasně formulovaný, že je to logicky strukturované, eh, čtivé a má celou řadu možných variant. Ta varianta, kterou upřednostňuje komise, v tom posouzení dopadu je stejná jako eh, varianta, kterou dá, které dává přednost i parlament. Jednotliví eh, partneři byli velmi široce konzultováni z tohoto hlediska, je posouzení dopadu dobré. Když se pak podíváme trošku hlouběji, posouzení dopadu samozřejmě není dokonalé a my jsme zjistili některé slabiny. Já to nemůžu nazvat přímo vyloženě nedostatky, ale jenom slabiny, eh, některak to eh, není zavádějící z hlediska názoru eh, komise. Jen je dobré o tom vědět. Posouzení dopadu by mělo být eh, co nejvíce kvantitativním posouzením nákladů a přínosů u daných návrhů. A tady vidíme, že komise skutečně na první pohled se opravdu velmi úspěšně snaží spočítat, jaké jsou potřeby tohoto návrhu, jaké s tím jsou problémy, tak jak je to definováno v posouzení dopadu. A také, jaký by mohl být výsledek. A toto spočítání nákladů a přínosů eh, přináší určité transakční náklady transakční náklady eh, hospodářských subjektů i spotřebitelů. A tyto eh, náklady prostě znamenají, že eh, je nutné je uhradit, když proběde, dojde k transakci. Přeshraniční transakce mají samozřejmě vyšší náklady než transakce ve vnitrostátní situaci. Centrální otázkou v tomto posouzení dopadu je, do jaké míry e, komise prokázala, že náklady, transakční náklady jsou způsobeny opravdu rozdíly ve vnitrostátních e, právech. Celá řada věcí totiž ovlivňuje výši transakčních nákladů. A e, rozdíly ve smluvním právu jsou určitě jedním z aspektů, které přidávají na transakčních nákladech. Ovšem rozsah, to je ta hlavní otázka. Tady totiž je právě ten vliv přeshraničního obchodu. Komise počítá transakční náklady, ovšem metoda, kterou používá, je velmi zranitelná. Snadno ji lze kritizovat, hned vám to vysvětlím. Používají studie Eurobarometru a další eh, přehledy, které vypracovali k jiným účelům. A přepracovávají tato data, která jsou často velmi kvalitativní, prostě kvalitativní odhady eh, těch eh, podniků, jak vidí své náklady a převádějí je na čísla. Eh, vyjadřují je finančně. To samozřejmě vědecky není moc dobře zvoleno jako metoda. Prostě člověk cítí, že s tím je problém. Eh, abychom eh, si něco my nevymýšleli, obrátili jsme se na profesora Eh, ekonomiky v Ljubljaně a on zpracoval dokument, který my zveřejníme společně s naším textem. My jsme se ho tedy zeptali, zda tato metoda je vhodná a pokud ne, tak zda by věděl o nějaké lepší metodě. On nám odpověděl dost komplikovaně, protože transakční náklady za prvé tedy ani eh, ekonomové, ani akademici eh, nejsou zajedno, jak definovat tyto náklady. A už vůbec není dohoda o tom, jak počítat transakční náklady. Doslova řekl, doslova nám řekl, ten, kdo vám dá přesný vzorec výpočtu, tak ten vyhraje příští Nobelovu cenu za ekonomii. To samozřejmě neznamená, že by komise neměla vyvinout vaxiální možné eh, úsilí, aby měla co nejpřesnější ukazatele, co očekává od tohoto právního předpisu, protože on sám přináší také určité náklady subjektům. Čili to je první problém. To je tedy ta otázka kvantifikace odhadů to není zcela neprůstřelné. A druhý problém by mohl spočívat v tom, že e, ta situace tak, jak existuje, není. Ta je stručně popsána v posouzení dopadu, ale komise se nepouští do žádných e, e, scénářů budoucího vývoje. Jak tedy by transakční náklady mohly být ovlivněny jinými nástroji? které parlament schválil, jako například směrnice o právech spotřebitelů. To není vzato v úvahu. A mohli byste říci, že tyto údaje ještě nejsou k dispozici. To se stává otázkou priorit. A to samozřejmě je rozhodnutí, které my nemůžeme nějak posuzovat či soudit. Čili jsou některé slabé body v posouzení dopadu, ale náš závěr po tom, co jsme si to všecko přečetli a přečetli si i kritické názory k tomuto posouzení dopadu, tak tedy náš názor je, že empirický důkaz, který poskytuje ehm, komise, neukazuje na žádný jiný směr. Komise tedy ukazuje, že eh, rozdíly v vnitrostátních Eh, smluvních eh, právech mají dopady na transakční eh, náklady. A pak, když se tento nástroj schválí, tak určitě by to přineslo snížení transakčních nákladů. Ten nástroj pravděpodobně znamená, že to není tak naléhavé, i když se trošku přeženou ty výhody i v tom případě jsou nižší. A to, že nástroj je dobrovolný, to znamená, že hospodářské eh, subjekty nemusí podstoupit tyto náklady, když si nezvolí dobrovolně tento nástroj. Takže eh, i takovýto menší, i ta menší výhoda je lepší než žádná výhoda. A je to tedy dobrovolně volitelný nástroj, který si subjekty mohou případně zvolit. Já už bych tady skončila. A budeme velmi rádi, eh, když, můžeme toto, když budeme moci toto podrobněji prodiskutovat. Überblick. Děkuji za tento přehled. Eh, vidím, že se přihlásila paní Geppert a pan Baldazáre. Prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji za to, že jste pozvali také výbor IMCO, pokud je o posouzení dopadu, protože my v této oblasti spolupracujeme intenzivně a jako spolu zpravodajku mě tato studie samozřejmě zajímá. Je to studie, kterou iniciovalo IMCO, takže děkuji také výboru Jury, že se toho zúčastnil a děkuji také Lojzovi za velmi dobrou spolupráci. Chci poděkovat také za tuto studii, která, jak říkáte, tu metodologii posouzení dopadu Evropské komise považuje za dobrou, to už je co říct, ale mě zajímají také obsahy. A když se podíváme na obsah, tak eh, ten výsledek té studie už není tak růžový. Naopak ukazuje se, že celá řada pochybností, které jsme diskutovali ve výboru IMCO, se potvrdily. Já tady nechci uvádět všechny, ale jenom ty, které jsou velmi důležité. Jde zejména o témata, která Evropské komise dává vždy Eh, na první místo. To, to je výpočet eh, transakčních nákladů. A když se podíváme na stranu 12, 13, co jste napsali ve své studii, tak zjišťuji, že ten výpočet je založen pouze na dvou nereprezentativních anketách. Víc než polovina obchodníků v těchto dvou anketách eh, prodává jenom B2C, čili je těžké udělat kalkulaci transakčních nákladů. Necelých 600, 400 lidí, 400 lidí eh, z těch 400 odpovědělo zhruba 200 a to je základ pro vytvoření předpokladu. To si myslím, že když se podíváme na počet podniků ve Evropské unii, tak eh, toto je velmi nepřesné. 50 se vyjádřilo tak, že to jsou velké náklady, ty transakční. To znamená, že tím se dostáváme z těch 200 na 100 a to je velmi málo. A pak založené, údaje založené na vlastních odhadech, nikoliv na skutečných nákladech. A jak jste také řekla, tak přitom se nezohledňuje to, že už máme směrnici o spotřebitelských právech, která řeší část těchto problémů. A také tu není zohledněno to, že eh, jsme letos udělali, nebo loni udělali eh, ADR. To jsou problémy občanů, obavy před podvodem, anebo jak se domohu svých práv pokud budou nějaké problémy, pokud ten produkt nedojde, nedostanu ho, to tam vůbec není zohledněno a já si myslím, že v této souvislosti to chybí. A Vrátím se ještě k tomu, co máme na straně 107 Evropské komise, tedy jejího materiálu posouzení dopadu. To je ten argument, že návrh Evropské komise představuje pro spotřebitele velkou cenovou výhodu. Je tam uvedeno, že v ostřejší konkurenci můžeme počítat se snížením nákladů o 0,4 až 0,7 A já musím říct, že pokud toto je podstatné snížení nákladů v této souvislosti, tak se ptám, co je nepodstatné, kdyby tam bylo asi 0,05 Takže to je docela problematické. Zajímavá je také analýza vlivu eh, sledovaných eh, variant, které jste provedli. I tam se ukazuje to, co jste tady také zdůraznila, že předpoklad vážení, eh, vážených údajů z Eurobarometru zůstává i nadále nejasný. Je to strana 24, to jste také zdůraznila a také není důvo- zdůvodnění ohledně toho potenciálu úspor eh, v té skupině těch podniků, které toto nabízejí. Nejsou čísla, říká komise, ale přesto vychází z odhadu 25%. To si myslím je docela zvláštní základ a nejsem si jistá, že to tak má být. Nemohu tvrdit ani opak, ale Prostě když nemám čísla, těžko budu něco tvrdit. Tvrzení, že evropské kupní právo by zvýšilo eh, rovné postavení, že by se to považovalo za určitou pečeť kvality, známku kvality, já si myslím, že tady zase nemáme údaje, takže tady těžko můžeme na tomto základu pracovat a bylo by nezodpovědné, kdybychom na tomto základu pracovali. Skutečně musíme se zamyslet ještě jednou nad tím, jak, budeme, jak naložíme s tímto návrhem Evropské komise. Jednu věc chci ale jasně říct. Myslím si, že je nutné, abychom měli v této oblasti lepší právo. Proto nebudu říkat, že eh, odmítneme návrh Evropské komise. Nikoliv. My potřebujeme lepší situaci, ale zda to bude systém eh, obce a občního práva, jestli je lepší, to se zatím neprokázalo, takže bych řekla, že se na návrh Evropské komise ještě jednou podíváme a podíváme se na něj v úhlu pokračování evropského spotřebitelského práva, a budeme pracovat s harmonizací směrem k úplné harmonizaci tam, kde to jde, minimální harmonizací tam, kde to jinak nejde, tak, aby se situace v jednotlivých členských státech postupně zbližovala, abychom tímto systémem nedokázali nebo nedocílili pravého opaku než co chceme. Protože toto obční právo znamená, že Každý členský stát si ponechá svou národní úpravu, to znamená 27, brzo 28 národních úprav a k tomu navíc jako alternativa, jako obce ještě toto evropské právo. Já si myslím, že tím nedospějeme k tomu, že bychom měli že bychom vytvořili zjednodušení v evropském jednotném trhu a právní jistotu pro spotřebitele, tak aby věděli, co je základem toho práva. To je to, co jsem chtěla říci k této věci a ještě jednou děkuji za studii, která byla provedena, protože i já už jsem eh, často měla negativní eh, představu anebo dojem ze studií, protože někdy to dělalo dojem, že byly odvedeny nedbale, ale tady ten dojem nemám. Děkuji. Paní Gebhardt pan Baldazáre a pak pan Sperony. Děkuji, paní předsedkyně. Chtěli jsme další analýzu eh, hodnocení nebo posouzení dopadu. A teď mluvíme o podrobnostech tohoto posledního posouzení dopadů. 0,25 náklady v eurobarometru a podobně. To jsou všechno nástroje a věci, které slouží k tomu, abychom se do problému jako takového nepustili. Většina těch otázek, které jsou z výboru IMKU, IMKO, promiňte, eh, tam jde o to jít do hloubky. Ale nesporné je to, že to blokuje další rozvoj vnitřního trhu. Je to chybějící důvěra jednotlivých ekonomických aktérů a spotřebitelů. To je ta hlavní překážka, protože nebudu nakupovat na internetu ze Švédska něco od paní Vikstrémové, protože mám obavu, že tato transakce neodpovídá právním požadavkům, které jsou kladené a já si nejsem jist, že budou dodržena zachována moje práva. Jak to souvisí s konkurencí, s hospodářskou soutěží, to je další problém. Pokud v našich obchodech chceme mít víc zboží, větší výběr, tak je samozřejmě nutné na tom popracovat, ale základní problém je to, jestli máme nástroje na podporu vnitřního jednotného trhu. Je to fakultativní evropské právo pro 27 členských států. Je to jednodušší e, pro podniky, které se rozhodnou, že uzavřou obchodní e, dohodu. Je to lepší než to, co máme teď, pokud s Českou republikou budu spolupracovat, tak budu muset samozřejmě znát české právo, budu potřebovat českého advokáta, který se vyzná v obchodním právu a e, bude se muset určit e, celé regulatorium a všechny předpisy, které se týkají nás dvou obchodních stran. E, jsem advokát, eh, musím eh, vybírat eh, pohledávky z Polska, Portugalska, Španělska. A to všechno by neexistovalo, kdyby podnikatelé, kteří mají v současné době tyto problémy, měli k dispozici nástroj, který by jasně upravoval, co platí, jaké nástroje jsou, jaké problémy uh, jaké možnosti jsou při vymáhání dluhů a podobně. 122 článků, to je vlastně to souhrné dílo evropského práva v této oblasti. A pokud nebudeme vědět, jaké problémy eh, v této oblasti máme, tak se s, tím, s nimi těžko vypořádáme. A možná že právníci se budou snažit pokročit v této věci. Harmonizace je obtížná, protože ta tradice těch 27 národních systémů existuje a většina těch systémů právních pochází z římského práva. Čili se nevyhneme tomu, abych, a budeme muset najít opatření, které bude platit pro všechny, ještě navíc k těm nástrojům, které jsou k dispozici už teď. To je to rozhodující, pokud chceme vytvořit skutečně jeden trh. Jinak bychom pokračovali s těmi běžnými úvahami, eh, diskutovali o nákladech, vysoké, ano či ne. Eh, hospodářská soutěž, spotřebitelské právo. To všechno je jasné, ale eh, v současné době dokáží nadnárodní podniky prodat své zboží ve všech 27 národních státech. Ale pokud chceme skutečně otevřít eh, trh pro konkurenci, musíme proto udělat příslušná opatření. Musíme najít tu odvahu a jít touto cestou, tak abychom překonali tyto překážky. Děkuji. Pan Speroni, pak pan Majer. Presidente, accorcio molto il mio intervento perché mi dico... Eh, děkuji, paní předsedkyně. Já budu stručný, protože naprosto souhlasím s tím, co právě řekl pan Baldazáre. Eh, jen bych ho opravil, už neexistuje Československo, teď už je to Česká republika a Slovensko dvě samostatné země. A mám tedy otázku, kterou bych rád položil. Říkáte, že přeshraniční transakce jsou dražší než vnitrostátní transakce. Ale jak to takhle můžeme říct? Musíme vědět, o čem přesně mluvíme. Já například hovořím o konkrétních zemích, tedy konkrétně o Itálii a třeba Švédsku. Když si e, koupím nějaký výrobek v, La- v Laponsku a budeme ho převážet do Gudbergu, nevím, jestli to bude dražší, než když jenom to přejede přes hranici. A podobně třeba v Sicílii, e, jestli to pak převážím až do Říma. Prostě ty náklady e, Mm, ty se týkají možná spíše než kilometrů, se týkají možná toho množství a tudíž cena nebo náklady na jednotku. Můžeme mít nějaké mm, samozřejmě dodatečné náklady v případě sporu. Ale já se ptám, zda hovoříme tady už i o potenciálních sporech? Nebo o, jenom o té smlouvě? Přeshraniční transakce, říká se, jsou dražší. Ovšem na základě konkrétních údajů, které tady vidíme a z hlediska mého, mé skromné zkušenosti nákupu na internetu, tak já bych řekl, že nejsou rozdíly. Dokonce, když si něco koupím v Německu, tak to může být levnější než v Itálii. Takže tvrdit takto jednoznačně, že ty eh, ceny nebo ty náklady jsou vyšší, to mně připadá neodůvodněné. Děkuji. Pan Majer. Děkuji. Jsem rád, že celkové posouzení hodnocení dopadů komise je hodnoceno kladně. To byla první otázka. Nakolik tomu můžeme důvěřovat a nakolik se na to můžeme spolehnout? Podrobnosti nejsou dokonalé, to bývá často, ale hovoříme tu o problému transakčních nákladů, nikoli v transportních nákladů, což je podstatný rozdíl. Hovoříme o právní jistotě. Proč nefunguje jednotný trh? Kolega na to upozornil protože my chceme podpořit tento jednotný trh a jaký nástroj máme k dispozici, abychom to tak udělali, když každý z nás z praxe ví, že jednotný trh nefunguje. Pokud si objednáme v Německu něco, nemáme s tím problém. Ale pokud v České republice nebo na, ve Slovensku si něco objednáme, tak problémy máme u stejného prodejce. To si každý může vyzkoušet sám. Sedněte si k počítači, řekněte jsem Německa bez problému, z Itálie s probléma, s, problém, jsem ze Slovinska, problém, vám neprodáme. To jsou fakta, to jsou skutečnosti, které dnes a denně zažíváme. Jak to můžeme odstranit? To je otázka, o kterou jde. Jde o to, jestli spotřebitel, IMKO, to spadá do IMKA, Spotřebitel tam možná nenakupuje proto, že nezná místní právo pro spotřebitele, ale to není ta naše starost. Otázkou je, proč neprodávají výrobci, prodejci v celém jednotném trhu. Je třeba, abychom poskytli spotřebitelům možnost, aby nakoupili. A když prodejci nebudou mít možnost prodat, tak nebude co kupovat. To znamená, musíme otevřít jednotný trh tím, že odstraníme maximum nebo všechny překážky, které prodejcům brání v tom, aby své zboží nabídli ve všech 27 členských státech. A jednu možnost komise rozpoznala, je to právní jistota. To znamená nabídnout právní jistotu, tak aby vůbec bylo možné toto udělat. A komise tady hovoří o tom, že empirické výsledky ukazují, že ne, že to nefunguje, to je správné, a fakultativní aspekty ukazují, že to možné je. Fakultativní to je vlastně ta oblast, kde můžeme otestovat to, co nedokážeme eh, vidět nebo zjistit empiricky, ověřit. Pokud použijeme toto fakultativní právo v pořádku, pokud ne, tak to nesedí. A pokud je to dobré a stále se to používá, používá se to čím dál tím víc, tak by se to mohlo pomalu přenést do národních systémů. Je to otázka práv ve všech 27 členských státech. My máme v Německu občanský zákonník z roku 1900, 1.1.1900 eh, začal platit. Dnes máme rok 2013, takže to vypadá samozřejmě jinak, protože i tento občanský zákonník se vyvíjel. A stejně tak se vyvíjí a bude vyvíjet evropské právo. A když bude akceptované a bude fungovat, tak se i toto evropské právo přenese do národních systémů. A proto jsem přesvědčen o tom, teď to víme, že toho posouzení dopadu je dobře strukturované, má své slabiny. Má své slabiny, protože transakční náklady nejsou definované. A když nejsou definované, tak je vědecky také nemohu proskoumat. Na tom se snad všichni shodneme. Takže co zbývá? Eh, metoda pokusu a omylu, to znamená, pokusíme se o fakultativní právo, a přenecháme firmám a 99% středních firm, jestli to budou používat. Když bude dobré to fakultativní právo, tak ho používat budou. Když ne, tak ne. Je třeba, abychom udělali něco, protože trh nám nefunguje a toto je jedna z možností, jak ho otevřít. Děkuji. Děkuji, pan Zvěvka. Bardzo dziękuję, pani przewodnicząca. Děkuji vám, paní předsedající. Toto je mimořádně zajímavá výměna názoru a já bych chtěl říct si pár slov nejenom za sebe, ale také za nepřítomného onemocněného předsedu Léného. Především chci poděkovat za objektivní analýzu, kterou jsme získali. Analýzu, která umožňuje o umožňuje eh, jak si pokročit dále při řešení tohoto důležitého nástroje. Eh, společný jednolitý evropský trh je natolik eh, velkou hodnotou, že musíme udělat všechno to, co je možné, proto abychom zlepšili jeho fungování. To by mělo mít přínos jak pro spotřebitele, tak pro podnikatele, zejména podniky malé a střední. Má to vést k podpoře prodeje, ale aby se mohlo prodávat víc, musí se více vyrábět a to znamená, že přínos je zde oboustranný a evidentní. Je třeba ovšem uvažovat eh, trošku dál. Eh, můžeme se soustředit na řešení, které začne fungovat a projevovat se měsíc nebo dva po zavedení, ale dlouhodoběji, jak jsem eh, řekl, by to mělo mít výhody pro dodavatele i spotřebitele kolega Baltasare a kolega Majer. Zdá se mi, že zavedení eh, nepovinného systému je v této chvíli eh, jediným vhodným a možným řešením, protože zhoda eh, napříč 27. brzy 28. je velmi obtížná. Tedy abychom mohli hovořit o lité legislativě. Takže zavedení tohoto nepovinného nástroje, eh, ověření, jak bude moci fungovat, aniž bychom bourali to, co zatím existuje, to, myslím, dává maximální smysl. Také jsem proto, aby se pokračovalo v pracích právě tímto směrem. Děkuji vám. Uh, Herr Karim und... Pan Karim a tím tady končím a uzavírám seznam řečníků. Prosím. E, takže potom samozřejmě ještě komise dostane slovo na závěr. Nyní pan Karim. Děkuji paní předsedající. Kolegové e, asi znají, jak já se stavím k té situaci jako celku. Především chci poděkovat eh, za předložení eh, posouzení dopadu, což eh, nám dává celkem podrobné údaje. A myslím, že je tam dosti jaksi záležitostí, které jsou užitečné v širším kontextu. Já jsem se zamýšlel nad eh, původním přístupem komise a paní předsedající asi si vzpomenete, že eh, zcela jasným způsobem zde komise předložila plán na plán toho, jak se dosáhnout jakési představy, naplní představy spíše, než eh, se snažit vycházet z reálné politiky. Když se zaměřím na závěry a celkový mm, celkové posouzení, eh, což znamená, eh, kolik eh, firm se do toho zřejmě zapojí nebo nezapojí, i kdyby tedy Evropská unie něco dělala nebo nedělala, tak to mě přivádí k závěru, že mé původní předpoklady byly celkem správné. Pokud se týče společného trhu, ten tady rozhodně nefunguje úplně nejlepším způsobem a rozhodně tady eh, máme zde místnosti eh, rozmanité představy, které nejsou splňovány. Ale eh, komise prostě tady představuje jakési eh, řešení, které ovšem eh, nepovede ke vzniku společného trhu, poněvadž je skutečně třeba přijmout eh, jiná externí opatření. A já musím říci, že mnozí lidé, kteří na tom pracují už léta, nebo desítky let, tak v podstatě mají důvod být s tím nespokojeně. Já opravdu jsem eh, proti eh, tady této politické vůli, která se zde projevuje, jak komise, tak parlamentu, ale určitě mě zajímalo, jak se tomu postaví rada. Ale já, jak říkám, se k tomu stavím pořád stejně. Děkuji. A nyní eh, chci dát příležitost komisi vyjádření. Asi to bude to pan, nebo paní, ano, je to pan, pan Staudemeyer. Děkuji vám, paní předsedající. Děkuji vám, dámy a pánové. Nejdříve dovolte pár obecných poznámek, než se pustím do konkrétních bodů, jak jste zmiňovali paní Gepard a pan Karim. Takže obecně. Komise vítá že e, práce e, jednotky pro posouzení dopadu generálního sekretáře parlamentu podporuje, e, si zdůrazňuje to, že přístup komise respektuje metodické požadavky. Pan jeden z mých, jeden z kolegů řekl, že to patří takovým těm lepším posudkům dopadů, které vyprodukovala dosud komise. Hovoří se o tom, že je to dokument podrobný, transparentní, eh, jasně přehledně napsaný, logicky strukturovaný. Čili tomu jsme rádi, poněvadž to vidíme stejně. Za druhé, zpráva o posouzení dopadu hovoří také o tom, že tam, kde nebyly k dispozici kvantitativní konkrétní údaje, komise přistoupila k tomu, že kvalitativní data převedla do řeči čísel, což je druhý nejlepší přístup a e, bylo uznáno, že komise postupovala opatrně a transparentně. A to byl skutečně obecný princip, který se uplatnil v celém posouzení dopadů. Všude tam, kde jsme se museli opírat o návrhy, které eh, kvalitativní údaje transformují na kvantitativní, tam jsme to jasně řekli. A za druhé, z těch odhadů, které jsme měli k dispozici, jsme vždycky sáhli k těm nejkonzervativnějším. Pokusili jsme se nalézt co nejvíce údajů a použili jsme celý, celou paletu nástrojů sběru dat. A také to znamená toto. Pokud jsme měli údaje z jednoho zdroje, pak jsme použili také druhý zdroj, kde jsme eh, kontrolovali, zda ten první zdroj je korektní. Nicméně měli jsme také případy, kdy žádné údaje k dispozici nebyly, jak eh, tedy eh, to posoudila také jednotka na posouzení dopadu v parlamentu. Takže eh, tam eh, se nám eh, nepodařilo také kvantifikovat třeba transakční náklady, ale samozřejmě my nesoutěžíme o Nobelovu cenu, takže jsme se pokusili toto nahradit raději tím nejkonzervativnějším možným odhadem. Takže tolik osobně, eh, tolik obecně a nyní k paní Gebhardové a k panu Karimovi. Paní Gebhardová postamenává, že pro výpočet transakčních nákladů byly použity zdroje, jako je Eurobarometr a další dvě studie. Byl to panel malých a středních podniků a eh, European Business Test Survey. Ten eurobarometr jakožto nástroj na sběr údajů má své silné stránky i omezení. My jsme podle potřeby zohlednili tyto, tato omezení v posouzení dopravu, do, dopadu a poskusili jsme se omezit jejich závažnost. To znamená, že jsme je kontrolovali proti konkrétnějším údajům z jiných zdrojů, e, například tedy ten Eh, panel malých a středních podniků a eh, European Business Step panel a dalších studií, včetně ekonomických modelů. Ale když se podíváme přesněji na ty dva zdroje, a to je European Business Test a panel malých středních podniků, jak eh, to zmínila paní Gebardová. Panel MSP se eh, opíral o více než 4 000 odpovědí. Samozřejmě není úplně tak tolik jako Eurobarometr, ale eh, statisticky vyšlo z toho to, že zhruba tisícovka odpovědí hm, byla reprezentativní. Ale my jsme u toho nezůstali, ale prověřili jsme tato data srovnáním s jinými Eh, výzkumy a ty výsledky se nám eh, prokázaly. A dále takzvaná bootstrap analysis, eh, ta nám ukazuje, jakou jsme měli statistickou chybovost u daného vzorku. A to nám ukazuje, že výsledky, které se opírají o daleko větší vzorek než v případě té studie MSP, by daly podobné údaje, čili proto jsme na ně mohli spolehat. Dále paní Gebhardt eh, říká, že jsme používali odhady. To je pravda, jsou, byly to odhady, odhady eh, pocházející z vedení podniků a nikoli eh, skutečná data. To je pravda, ale ehm, je to tím, že Eh, skutečná obchodní data obsahují také citlivé údaje a firmy je nerady dávají k dispozici. Proto jsme tedy se spolehali na odhady a přímo jsme se dotazovali eh, vedoucí představitelů společnosti na jejich zkušenosti. Ale eh, třeba jsme se spolehali na UK Federation of Small Businesses, ale také jsme to mm, zkontrolovali porovnáním s jinými a de facto jsme tam měli obraz skutečných nákladů členských firm a zjistili jsme, že eh, ty skutečné údaje potvrzují odhady panelu MSP dále ten bod paní Gebhardt, eh, a sice eh, návrhy EDA a ODA, a také to reflektuje obecně to, co řekl pan Karim. A vlastně řekl, že eh, to určitě není návrh, který by všechno řešil, neboť existují další překážky. Komise říká, že my jsme vždy uznávali, a činíme to i teď, že existují i jiné překážky. To je naprosto správně a komise s tím eh, pracuje. Ty návrhy ADA eh, a ODR eh, byly, a to nikoli v náhodou byly předloženy souběžně protože jsme porovnávali všechny tyto alternativní návrhy, ale nepodařilo se udělat eh, to, že eh, bychom se soustředovali pouze eh, na některé návrhy. Musíme pracovat se všemi, včetně těch smluvních. Další bod paní Gebardové a pana Karima, to byla otázka o tedy data Eh, které jsme, které jsme použili. A proč jsme použili 25% na posouzení dopadů? Tak zaprvé je to proto, že eh, jsme k tomu opět přistupovali jako ke konzervativnímu návrhu, poněvadž máme čísla eurobarometru, kde je podpora 70 až 71 Takže my jsme zhruba odhodli, že to bude třetina a dospěli jsme k číslu 25 čili konzervativní odhad. Ovšem významnější je to, že naše údaje se eh, odvíjejí od minimálního eh, Prahu eh, zahájení této činnosti a tedy odhadli jsme, že ta minimální úroveň bude tedy 5%, čili jsme ještě níže než těch 70 nebo 71 nebo než těch 25. Čili Vždycky jsme se pokoušeli vycházet z těch nejkonzervativnějších eh, odhadů tam, kde jsme neměli určitá data. A ještě poslední bod. Paní Gebhartové, tady se říká, že nebo ona řekla, že by návrh komise neměl být přímo z zamítnut, ale spíše eh, ta nepovinnost by se měla změnit na zákonnou povinnost. To samozřejmě je jedna z možností, jiná možnost a my jsme to dopodrobna zkoumali v našem posouzení dopadů a měli jsme proto dobré důvody. A sice ty důvody jsou takové to pokud mm, byste přišli se zákonnou povinností v podobě směrnice nebo nařízení, pak by to znamenalo náklady pro všechny firmy, eh, včetně těch, které neexportují, které obchodují pouze na domácím trhu. A nebo třeba eh, těch, které chtějí exportovat, ale za stávající podmínek. Čili těmto firmám by to přineslo výrazné náklady, ale žádné výhody. Zatímco pokud to necháme na dobrovolnosti, pak se do toho pustí jenom ty firmy, které to budou chtít dělat a pouze těm vzniknou náklady. A to znamená, že náklady pro všechny firmy jsme odhadli na 216 miliard, zatímco eh, v tom případě dobrovolnosti Eh, by to byly pouze 2 miliardy a to je velký rozdíl. A to je ten hlavní důvod, proč jdeme tou cestou eh, dobrovolného nástroje. Já vám děkuji, hm, paní předkyně, dámy a pánové, za pozornost. Ano, děkuji. Možná ještě závěrem krátce Luigi Bellinger a pak se pustíme do dalšího bodu. No, no, non, non aggiungo niente, perché già è stata molto lunga. Eh. Ano, děkuji. My už jsme teď vedli velmi dlouhou diskusi o posouzení dopadu a o posouzení dopadu, studie o posouzení dopadu a nebudeme teď se znovu vracet k těm lhůtám. Já sám jsem eh, zaměřený na historii práva. A my tady ovšem nejsme akademií pro historii práva, musíme kráčet vpřed. Dnešní diskuse nám umožnila eh, věci si ujasnit. A na základě, od, na základě těchto podrobných studií eh, budeme pracovat na případném vylepšení textu. Eh, nebudeme ztrácet čas tím, že budeme diskutovat o jednotlivých eh, systémech a jejich odlišnostech. Budeme pracovat raději o, na konkrétních věcech. Děkuji, pane Berlingere. Mluvíte mi ze srdce. A Máme tu další bod programu. Včera jsme se na tom v zásadě dohodli. Zasedání koordinátorů. Během eh, toho našeho jednání se chci zeptat, eh, kdo by mohl přelo- souhlasit s přeložením schůze koordinátorů dnes na 15. hodinu. Musím říci, že mus, teď musím odejít a předám slovo panu Baldazarimu, takže se ptám kolegů, zda budete a můžete souhlasit s tím, že koordinátoři nebudou teď, ale dnes v 15 hodin za přítomnosti pana Leného, který mezi tím přišel, bude řídit schůzi koordinátorů. Vidím, že souhlasíte. Děkuji, výborně. Pan Speroni dostane hned slovo, takže dávám slovo panu Speronimu a potom přeruším krátce schůzi, než přijde pan Baldessari, který převezme vedení schůze. Pan Sperony. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem se připravil na schůzi koordinátorů včera večer Eh, pak jsem se na ně připravil po druhé na dnes dopoledne. Eh, za chvíli mi letí letadlo, já se nemohu zúčastnit schůze ve 15 hodin. Musím odletět do Chile s příslušnou delegací. Eh, Herr Speroni. Pane Speroni, beru to na vědomí, velmi mě to mrzí. Mohu vás jenom ubezpečit, že pro ostatní by to bylo velmi obtížné. Čili jediné, co bychom mohli udělat, je projít to velmi rychle během pár minut a to si myslím není účel schůze koordinátorů. Takže chci poprosit o pochopení, že v 15 hodin začne schůze koordinátorů i za přítomnosti pana Leneho. A dokud nepřijde pan Peltezare, tak přerušíme schůzi, pak bude pokračovat pod jeho vedením, za jeho vedením, protože já musím hned odejít. Takže mám místo předsedu, který je k dispozici. Chci, abychom pokračovali co možná nejdříve, takže na chvíli doufám, že ne více než na pět minut přerušuji.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

kolegovi Alexu Fostovi. Samozřejmě jde o zpracování osobních údajů a jde také o pronásledování trestní, eh, pokud je o porušení těchto pravidel. Eh, děkuji. Děkuji, jak všichni víme, máme dva nástroje, pokud je o ochranu údajů, jednak eh, nařízení a také směrnice. Na základě Lisabonské smlouvy je to také v souladu s právními základy, které tam máme, článek 16, pracovní smlouvy EU a také listiny základních práv nebo charty základních práv. Takže jde o oblast soudní. Jde nám o to, abychom vytvořili důvěru a jistotu pro oblast zpracování údajů, což je důležité zejména pro trest, orgány činné v trestním řízení a soudy. My jako parlament jsme vycházeli z toho, že e, se to týká soukromé sféry, ochrany soukromé sféry osob před zneužitím e, osobních údajů a ta směrnice, kterou máme k dispozici, byla také tímto způsobem strukturována. Chci říci, a to je obecná záležitost k trestně právní a policejní části, musíme tady zohlednit určité věci. Jednak v oblasti trestního stíhání eh, zatím nemáme naštěstí v Evropě samojustici ale stále je tu ještě monopol státu, který zodpovídá za trestní stíhání a pronásledování a výkon trestu, potrestání. Takže pokud jde o odvrácení rizika a zajištění všeobecné jistoty a bezpečnosti, to je na straně jedné a musí to být přizpůsobeno roli a úkolům státu, státu a jde o to, aby bylo možné tímto způsobem chránit všechny občany účinně a efektivně. Když tady ještě existovaly pilíře, tak první pilíř byl orientován jedním směrem na kompetenci odvozenou z trhu a ve třetím jsme měli spolupráci proto také jsme měli rámcové rozhodnutí z roku 2008, které bylo rozhodující. Byl to také taková tehdejší norma a v trestně právní oblasti a justiční spolupráci také měly tradičně členské státy určitou historii. Je to oblast, která se vyvíjela dlouhou dobu, velmi citlivá a proto si myslím, že tady můžeme a měli bychom postupovat velmi opatrně, krok za krokem, protože národní struktury samozřejmě doposud plnily tuto úlohu dobře. Další věc. Článek 16 a eh, smlouvy o evropské ochraně údajů zatím ještě nepřinesl eh, soudní rozhodnutí v jednotlivých případech, takže si myslím, že v určitých otázkách bychom tady měli postupovat pragmaticky. Jednak tu máme ten komplex a to je ta sporná záležitost s radou. Členské státy a komise o tom diskutují. Jde o to, zda vnitrostátní eh, výměna údajů eh, má být také tímto pokryta a nebo otázka, zda tato kompetence je také zahrnuta v rámci unijního práva, zatímco článek 87 eh, smlouvy o fungování EU to vnitrostátní zpracování osobních údajů v policejní oblasti nevidí jako součást této unijní kompetence. To je takové specifikum ochrany údajů, které, která působí horizontálně a e, pokud je o oblasti, které nejsou výslovně v působnosti EU, tak těch se nedotýká a možné, je možná, že tady narazíme na, principu, na princip, na zásadu subsidiarity. Takže je to otázka zvážení. Zamýšleli jsme se nad tím a myslíme si, že tato směrnice by měla stanovovat a definovat pouze minimální standardy. Otázka přeshraničního přenosu nebo transferu osobních údajů je podle mě tímto zastaralá a členské státy si mohou ponechat své kompetence, které v této oblasti mají. Na jedné straně máme ochranu údajů jako základní právo a na druhé straně posílení práva jednotlivce a tím je nutné také to takto zakotvit ve směrnici a měli bychom pracovat také na ruku v ruce s transparentností, odvrácením rizik. Je to věc, kdy musíme najít rovnováhu mezi zachováním eh, monopolu jednotlivých mocí a fyzickou integritou jednotlivce na straně jedné a také právo zaručit právo na ochranu osobních údajů. Proto jsem také navrhl několik změn v kapitole 1. Odvrácení rizik, Eh, které by se sem mělo do článku 1 ještě doplnit, eh, tak aby členské státy měly možnost jít nad tyto minimální standardy v národním měřítku, tak aby se ale splnil cíl té minimální harmonizace nebo minimálního standardu v rámci této směrnice. Myslím si, že eh, výbor Libe navrhoval také nařízení, tak aby se to rozšířilo i na orgány EU se všemi dopady, které to může mít. Ale bylo by to možná z zásady rozumné. V kapitole 2 jsme dále navrhli, navrhli změnu v tom smyslu, že centrální části nebo úseky zpracování osobních údajů bychom eh, přizpůsobili také tak, aby odpovídali eh, těmto požadavkům. Myslím, že u článku 5 ten bychom mohli vyškrtnout, protože to je jenom byrokratická zátěž, kterou by to přineslo členským státům. Chybí nám tu ale také mm, dopad, který by to mělo. Pokusím se omezit a přijít to rychle. Kapitola 3. Tady je na tom třeba ještě popracovat, na tom znění. Právo na informaci se musíme zakotvit a tak, jak je, já to vidím, pokusíme se to trochu omezit na to, abychom to omezili pouze na kontrolu, tak aby individuální práva jednotlivce bylo možné tímto způsobem posílit. Je to také podle mě právo na informaci v době, kdy se sbírají ty údaje. Myslím si, že i to by se omezilo ve prospěch členských států a dále tu máme také výmaz a opravu, které jsme v textu přepracovali, kapitola 4. Tam odkaz na článek 23 dokumentace Myslím, že tady bychom, abychom se přiblížili rámcovému rozhodnutí, to je ten základ, který jsme definovali v roce 2008, bychom měli zjednodušit i tuto část dokumentace, pak by odpadl další článek 24, článek 27, tady jde o bezpečnost dat nebo údajů. Myslím, že tady bychom měli postupovat s minimálními standardy eh, podle toho rámcového rozhodnutí, to je rozumné. A pokud se podíváme na horizontální problémy, to jsou ty delegované a prováděcí akty, tak tam bychom se měli podívat na to, jak už jsme to probírali také s výborem, který to má v gesci, který je za to zodpovědný, bylo to velmi zajímavé a bylo by zajímavé toto udělat i pro členské státy určitě. Muselo by se to udělat tak, aby eh, tím netrpěla také základní nařízení o ochraně osobních údajů. A děkuji za to, že jste mě poslouchali delší dobu. Děkuji a slovo dávám paní Taylor. Um, thank you, chair. Paní Taylor, eh, děkuji vám, pane předsedo. Eh, především bych chtěl poděkovat eh, panu zpravodaji za pečlivé zvážení všech aspektů, které vidíme v návrhu stanoviska. Tady de facto je pojednávána otázka, jak tato regulace by měla ovlivňovat eh, domácí zpracování. Také podporuji váš pozměňovací návrh, eh, který říká, že mezi institucionální eh, orgány by měly spadat pod gesty této směrnice. A dále si myslím, že bychom měli jít na úroveň minimální standardu, ne širokou harmonizaci. E, nicméně minimální standardy asi e, budou brát s členským zemím motivaci e, zavádět vyšší úroveň ochrany. Možná bychom se měli soustředovat na vysokou úroveň základních práv, Eh, což by bylo lepší eh, dosáhnout cestou společných standardů než minimálních standardů. Flexibilita pro členské země je zásadně důležitá, zejména pokud se týče zohledňování eh, různých právních tradic. Nemůžeme riskovat Eh, skovat eh, bezpečnost datového subjektu nadměrnou flexibilitou, takže měla by tam být jednotná úroveň ochrany. Pokud se týče eh, vyšetřování a vynucování, tak ten recital by měl být skutečně vymazán ta, o těch synergiích mezi vyšetřujícími orgány v různých zemích. Jinak pokud se týče minimální úrovně ochrany, tak tady si myslím, že bychom se k tomu měli vrátit, poněvadž si myslím, že tady chybí poněkud vynucovací a sankční pravomoce ochránců dat. Jinak já určitě eh, děkuji a budu dále spolupracovat s kolegy na tomto návrhu. Paní Lichtenberger. Děkuji vám. Děkuji vám také za prezentaci těchto pozměňovacích návrhů. Já chápu, že poukazujete také na otázku subsidiarity. Také já jsem eh, se z země, kde tato debata také probíhá Nicméně je třeba dbát na dva základní prvky. Za prvé jde o základní práva a za druhé eh, my právě posilujeme justiční spolupráci mezi členskými zeměmi a tím se také eh, stěžuje eh, rozlišování mezi interním a přeshraničním režimem. Pokud dochází ke Eh, soudní spolupráce, pak eh, eh, tady je potíž, že na, to může být mařeno ohledem na princip subsidiarity. Čili abychom tady nepadli do pasti, a sice tím, že bychom bránili skutečnému, skutečné ochraně dat v Evropě s odvoláním na subsidiaritu. Prostě ta data se pohybují ve společném prostoru a to znamená, že i to, co je primárně interní záležitost, tak i to se musí řešit. Samozřejmě otázka subsidiarity se také používá jako protiargument proti tomuto úsilí. Pokud jde o princip posilování individuálních práv, tak to já jsem pro bezvýhradně. Nicméně je třeba zajistit jednu věc. Princip musí být silnější než série výjimek. A v současné době jsme svědky toho, že v mnoha oblastech, kde jde o práva na informaci nebo o sběr dat, eh, že se zde vyžadují a zavádějí nové a nové výjimky, které mají větší sílu než základní právo. A to není dobře, tady si musíme dávat pozor. Já vidím, že tady jsou některé změny, které jsou navržené poměrně nejasně. Eh, třeba v Němčině to vyznívá velmi konkrétně, třeba článek a mm, změna 68, eh, to je mm, takový bevice note, čili důkazní, důkazní oznámení. Eh, čili to v některých právních systémech je cosi velmi obecného, jindy je to zcela konkrétní dokument no a tady to prostě nejde. Jinak eh, eh, se v tom nevyznáme. Také k pozdějnácímu návrhu 70 a sice Tady je eh, možnost mazání dat vzhledem k technickým eh, záležitostem anebo ne, ne právě, neprávem získaným datům. To je také poměrně, poměrně eh, častá výhrada Eh, a spíše bych řekla výmluva, poněvadž eh, říká se, já bych to vymazal, ta data, která mě nepatří, ale já nevím, jak to udělat. Já musím říct, že eh, toto většinou platí pro data elektronicky udržovaná, ale nikoli data na papíře. A já si myslím, že tady rozlišování proveditelné praxi není poněvadž za prvé z principiálních důvodů prostě nemohu rozlišovat o tom, zda informace si zaslouží nebo nezaslouží ochranu podle toho, v jaké podobě a na jakém médiu je, je skladována. Čili tady, abychom neporušili principy, tady si třeba si dávat pozor. Jinak Hovoří se tady o nákladech na udržování dat. A tady vidím problémy, protože tady skutečně už máme více výjimek než eh, oblastí působnosti a tím se tedy ten smysl jednoduché a jasné ochrany ztrácí. Eh, také návrh 43, když jde o právoplatnost pracování, tak v odstavci 3 je napsáno, že zpracování musí odpovídat účelu, pokud se týká pravoplatného účelu nebo pokud je nezbytné pro jiné účely. A to je také příliš obecné, čili skutečně ty eh, skutkové podstaty, které jsou zde popisovány, jsou příliš, příliš obecné a eh, je tady nebezpečí, že Eh, de facto oslabíme efektivní ochranu dat. Eh, dále 24, tento pozměňovací návrh, já, tady je návrh eh, vybrat, vymazat ochranu základních práv a ta já nechápu proč v této souvislosti. No a kromě toho, jak už jsem řekla, já mám velký problém tady s těmi velmi obecnými eh, výjimkami, v případě jakýmsi únikovými eh, skutkovými podstatami. A tady musíme být skutečně opatrní. My potřebujeme jasné eh, pravidla, do, prasná pravidla založená na shodě, musí být jasné sankce v případě porušování pravidel a obecně je třeba výrazněji upravit definice, tak abychom měli opravdu celoevropskou ochranu. A kromě toho je jasné, že je třeba do všeho zahrnout také orgány Evropské unie. A je třeba dosáhnout maximální shodu s příslušným nařízením. Pak je tady ještě otázka odpovědné osoby. Pro občany to je nesrozumitelné, poněvadž mnozí nevědí, kdo za něco odpovídá a třeba na úřadech to vede k předávání zodpovědnosti z osoby na osobu tady skutečně je třeba vyjasnit definice. Já mám takový příklad. V oblasti eh, uchovávání dat máme eh, co si, co se říká ochrana proti individuálním nebezpečím. Čili to je, to de facto třeba využívá policie, a třeba mohou si tam zjistit, jestli třeba momentální přítel dcery eh, nemá někde nějaké potíže a tak dále, aby se tedy posoudilo, jestli třeba eh, dcera není něčím ohrožena. Ale tyto interpretace už byly odmítnuty ve sporech, takže pokud se týče přístupu k datům, bychom neměli jít příliš daleko. Děkuji. collega Voss, ricordando che la scadenza per gli emendamenti è il 31 gennaio a mezzogiorno. Děkuji. Já myslím, že 31. ledna je ta lhůta, že? Ano. Vielen Dank für... Děkuji za všechny připomínky. Já asi nebudu schopen odpovědět na všechno v tuto chvíli. Dělali jsme to před Vánoci. To už uplynulo tolik času, že si to nepamatuju úplně přesně. Ale obecně, subsidiarita je pouze jedním aspektem, který může vést k právní nejistotě. My nemáme pro tuto oblast žádné rozhodnutí nejvyššího soudu, ale subsidiarita může být prvkem, který se může takto chovat, pokud eh, si to neohlídáme. Takže to je tento jeden aspekt. Článku 87 smlouvy je výslovně upozorněno nebo uvedena oblast policie a soudnictví, protože to nespadá do kompetence EU. Když se přesto přeneseme a budeme eh, uvažovat o minimálních standardech, tak eh, bychom tímto způsobem mohli přispět k právní nejistotě a já bych se rád soustředil na to, co bude úspěšné, co bude mít za výsledek úspěch. Takže něco bychom mohli vynechat, ale pro mě je toto rovina, která určitě může vést k úspěchu. A v té situaci sporu s radou, kterou v tuto chvíli máme, není vyloučeno, že se dostaneme do situace, kterou nikdo nechce. Pokud je o to škrtnutí pozměňovacího návrhu 24, já vycházím pouze z domněnek, musím to ověřit. 24 se týká toho, že chceme definovat minimální standardy jednak a dále v Evropském parlamentu velmi často opakujeme věci, které jsou prostě samozřejmé. Opakovaně upozorňujeme na to, že musíme dbát základních práv a podobně. Podle mého názoru je to tak jako tak minimální minimum a podle mého názoru to, že to opakujeme, jak důležité je dbát eh, z základních práv a svobod, když jsme, to je naše povinnost. Pokud je o procesní věci, které jste tu e, zmínila, interní, externí, ten rozdíl, i to je obecná sporná otázka, kterou v tuto chvíli máme. Ale pokud máme minimální normy, které jsou na národní úrovni dodržovány, tak to externí už je v jiné pozici. Takže tím bychom tu spornou otázku vyřešili tím, že bychom stanovili minimální normy. U jednotlivých procesních otázek, které jste měla, k tomu možná později podrobně, ale i tady platí. Nevždy máme jednoduché případy, dejme tomu hospodářské eh, trestné činy, eh, které se táhnou několika státy, eh, řeší je úřady, je to přeshraniční. Pak tu jsou aspekty, kde můžeme říci, že ten výmaz by byl tak komplikovaný, protože by to nespadalo do gestce jednoho úřadu, a přesto bychom museli pravděpodobně určit jeden úřad, který by e, zajistil ten výmaz. Takže tady je to otázka justiční spolupráce, administrativní spolupráce. A pokud jsou ta jednotlivá data zablokovaná, tak musíme zajistit, aby se prostě nedostala zase do aktivního užívání, aby tam neskočila. Ale to je otázka která je trochu, má více fazet, takže o tom se budeme muset ještě pobavit. Pokud je o přiblížení k základnímu nařízení o ochraně osobních údajů, je v podstatě správné. Pokud je o základní práva občanů, ale musíme dbát na to, abychom i pro tuto oblast potom v, té, v tom znění, které máme v tom základním nařízení, aby to bylo v souladu i se směrnicí. To je věc určité modifikace. Pokud jde o výkon, jak o něm hovořila paní Taylor, bylo by žádoucí, v Evropě mít jednotné právo jednoho dne, někdy, ale zatím tak daleko ještě nejsme. Obávám se vždycky trochu toho, že my tu děláme věci, které ten trestní systém, systém výkonu trestů v jednotlivých státech rozhodí tak, že pak eh, začnou vznikat chyby. Spíš se vyslovuji proto, abychom eh, šli metodou postupných kroků, které lze kontrolovat tak, aby ve výkonu nedocházelo k potížím a můžeme se o tom podrobně pochopitelně pobavit. Myslím, že tímto to své expoze eh, uzavřu, ale paní Lichtenberger zmínila důležité body, na které já v tuto chvíli nejsem schopen reagovat, protože jsme to dělali před Vánoci. Bene, grazie onorevole Vos, la riunione è conclusa, ci vediamo alle tre per la riunione. Děkuji, e, tím je schůze uzavřena a sedeme se opět v 15 hodin na schůzi koordinátorů.